Um, Roberta Mazzola is not here yet, though. she? Never mind. Um, thank you very much for coming back this afternoon. This is the third exchange of views on the file on. Dobré odpoledne. Dnes už eh, po třetí budeme zase hovořit o rámci Evropské unie pro cla a sankce. Eh, zpravodaj je Kalas. Eh, v na, v minulém roce v listopadu, eh, tedy pardon, v lednu jsme už měli slyšení na toto téma, také jsme zadali studii, která se zabývá eh, těmito systémy cel a sankcí. A nyní tedy hned předám slovo eh, Kaja Kalasovi za to, aby, proto, aby nám k tomu něco konkrétnějšího řekla. Toto téma asi není úplně nejpopulárnější dnes. Každopádně děkuji všem kolegům, kteří zde dnes přišli. První zasedání stínových zpravodajů jsme měli včera, takže jsme zahájili diskusi nad tímto tématem. Asi se všichni shodneme, že je potřebné dosáhnout nějakého sjednocení pravidel také se ale eh, shodneme na tom, že je potřeba vylepšit návrh komise. Nicméně všichni chtějí pracovat na tom návrhu konstruktivně, takže to je dobré. Mým hlavním záměrem je, aby pro podniky bylo jednodušší pochopit, jak naplňovat pravidla tak, aby Eh, ten systém vedl k menšímu porušování pravidel a nikoli k většímu porušování pravidel. Sankce jsou samozřejmě vždycky eh, až poslední instancí, když eh, chybí schoda, či když tedy firmy porušují pravidla, nedodržují pravidla. Takovéto porušování pravidel opravdu je spíš menšinové a já eh, si myslím, že je potřeba rozlišovat mezi těmi podniky, které záměrně porušují pravidla a která, které třeba e, nárazově udělají nějakou chybu. To by tedy eh, i ten systém sankcí měl odrážet. Jde tedy zejména o otázku záměrnosti, protože my tady samozřejmě taky máme předpoklad neviny, což je samozřejmě důležitý faktor. Eh, určitě tady nechceme, eh, já nevím, fungovat nějak v rozporu se základními eh, principy. Teď samozřejmě otázka, jaké jsou přitěžující okolnosti nebo polehčující okolnosti. A mm, zase potřebujeme odlišovat tyhle ty okolnosti. Tady jde třeba eh, také o otázky dobrovolného informování, eh, hledání eh, nějakého vyrovnání. To je třeba zejména u malých podniků, které si nemohou dovolit jít k soudu a nést náklady tedy za soudní výhrady. Míra sankcí by také měla vycházet z finančních důsledků, takže tady vlastně jde spíše o mm, míru eh, vyhýbání se povinnostem než eh, cenu samotných produktů. Takže možná tedy mm, tu hodnotu těch produktů do toho můžeme zapracovat jako takový druhotný faktor. Další věc, kterou musíme vyjasnit, to je trestní sankce a správní sankce. Mm, záměr komise bylo harmonizovat ty administrativní sankce a e, nechat na směrnici BIF, aby e, harmonizovala trestní sankce. Ale v tom textu to není vždycky úplně zřejmé. Takže si myslím, že je potřeba si to ujasnit a jasně říci, že tady jde o harmonizování administrativních sankcí. Potom je otázka, zda máme správnou právní základnu. Právní služba parlamentu je stále ještě trošku skeptická ohledně toho, zda tedy ta vybraná právní základa je ta správná. A konečně eh, Autor studie, mm, kterou jsme zadali, kritizuje, že kontroly či počty kontrol jsou různé a eh, v případě, že tedy budeme mít harmonizované sankce, pořád ještě eh, bude samozřejmě samotné prosazování jejich v praxi vypadat v jednotlivých zemích odlišně. Takže by stálo za to v té zprávě nějak signalizovat, že nám jde i o konvergenci auditu a kontroly. Tolik tedy moje připomínky a já se těším na spolupráci s vámi všemi. Thank you. Um, I Děkuji. Rebeka je stínovou zpravodajkou, jestli se tomu... Jestli... Andreas, chtěl bych tomu něco říci? protože Rebeka tady není. Kaja Kalas tady shrnula všechna ta důležitá témata, kterým se teď věnujeme. A já teď samozřejmě eh, jménem naší stínové zpravodajky Roberty eh, řeknu pár slov. Ona eh, dnes tady nemohla přijít, protože má setkání s voliči a práce tedy Eh, už započala. A eh, naše stínová zpravodajka naprosto souhlasí se zpravodajkou, že je potřeba nalézt nějakou dohodu napříč všemi skupinami. Jsou zde ale nedostatky. Tento návrh se přímo pojí s minulým návrhem v oblasti cel a pro mě eh, je trošku těžké pochopit, co vedlo komisi k předložení tohoto nového návrhu, protože eh, ty <laughs> otázky v oblasti trestního práva tady nejsou úplně jasné, takže opravdu musíme eh, si dát pozor na to, abychom to nastavili dobře. Přeci jenom nechceme mít evropský zákon, který by nefungoval dobře, protože vychází ze, špatné základny. Takže máme ten eh, celní kodex eh, článek 42, kde jde eh, také třeba o pirátský, pirátské produkty a podobně. Takže tady jsou důležité věci, na které si musíme dát pozor. Potom máme celý seznam mm, aktivit, činností, které musí udělat lidé, kteří prochází celní kontrolou. Mm, tohle to zase je potřeba prohloubit a Měli jsme autorizované hospodářské operátory a tady musíme dávat pozor, abychom eh, nevytvářeli větší rizika pro ně než pro ostatní. Já bych ještě mohl eh, pokračovat s výjmenováváním dalších věcí, které jsou důležité, ale vzhledem k tomu, že nemáme tolik času, tak eh, to tady teď nebudu rozebírat do detailů. Každopádně tohleto téma si zaslouží, aby bylo na pořadu jednání i na dalších zasedáních. Děkuji, Virginie Rozie, prosím. Merci, Vicky. Uh... Děkuji, Vicky. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Včera jsme měli první schůzku, která byla velmi zajímavá. A z této první výměny názorů vyplynulo, že je zde nutnost skutečně toho, aby ten text vznikl. Na tom se shodneme. Máme společné celní předpisy v evropském vnitřním trhu, to je dobré. A je třeba, abychom měli také stejné předpisy pro podniky, které potřebují mít jednotnou celní sazbu, jednotná pravidla, která budou dodržovat. A způsob, jakým se tato pravidla realizují, eh, ovšem spadají do působnosti členských států, což vede k velice komplexní situaci, protože podle toho, v jaké konkrétní země se clo platí, tak to má různé dopady na podniky v případě, že pravidla poruší. Takže zde máme stále ještě velké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi, což samozřejmě je pak eh, důvodem jisté nejistoty pro podniky a také faktorem celního dumpingu. Neboť některé podniky si to pak jaksi rozmyslí a sami si vyberou takovou zemi, kde v případě porušení je čeká co možná nejmenší trest. Proto si myslím, že harmonizace je skutečně žádoucí. Návrh komise ovšem eh, jaksi vyvolává jisté otázky, jisté věci je třeba dořešit. Hovořilo se o právním základu, k tomu se zde nebudu vracet. Některé definice jsou ovšem také velice vágní a podniky jsou takto vystaveny právní nejistotě. Například kategorizace sankcí. V návrhu nejsou obsažena žádná objektivní kritéria pro tuto kategorizaci. Tam se zohledňuje záměr porušení pravidel, ale jinak to ve směrnici dále definováno není. A to by samozřejmě mohlo být jakousi přitěžující okolností. Pokud něco tedy záměrné nebylo, tak by naopak eh, to mohlo mít eh, mírnější dopad. Je třeba to nějakým způsobem objektivně stanovit na základě objektivních kritérií. A dále otázka hodnoty zboží. To je samozřejmě důležitá okolnost. Například celní hodnota, která nebyla zaplacena, toto může být přitěžující okolnost, ale není možné, eh, je třeba si uvědomit, že ne všechna porušení jsou porušení trestně právní. Proto by bylo vhodné ten text ještě doladit a také přeměřenost sankcí na základě dobrých kritérií. Pak je zde otázka odpovědnosti. Jednotlivé členské země mají v této oblasti velmi rozdílné systémy a někdy to může vést k tomu, že odpovědné osoby se snaží vyhýbat se odpovědnosti právě, pokud dojde k tomu, že je zjištěno nějaké porušení a hledá se ta odpovědná osoba. A zcela nakonec je, myslím, velice vhodné, že chceme harmonizovat naše pravidla Eh, také je důležitá kvalifikace sankcí, ale měli bychom se rovněž pokusit přiblížit i politická opatření členských států a rovněž přiblížit kontroly. V provádění kontrol panují velké rozdíly, aby bychom rádi, kdyby návrh komise obsahoval i tyto aspekty a nějakým způsobem je řešil. To je k mé strany. Děkuji. Jistě v příštích týdnech a měsících budeme mít další možnost o této věci diskutovat. Uh, thank you, Vicky. Dan Tolten. Děkuji Vicky, já taky děkuji zpravodajce, stínovým zpravodajům ostatním za setkání, které proběhlo včera. Tam eh, jsme probrali řadu důležitých oblastí, o kterých už kolegyně hovořili, kolega. Upřímně řečeno, já jsem opravdu skeptický, zda potřebujeme eh, nějaký tenhle eh, úplně společný, identický přístup pro všechny. My přece máme fungující systémy v jednotlivých zemích a komise tím, že to navrhuje, v podstatě říká, že nedůvěřuje členským zemím a s tím to mi trošku dělá starosti. Eh, musíme věřit přeci členským zemím v tom, že mají dobře nastavené systémy sankcí v oblasti cel. Jinak souhlasím s tím, co říkali ostatní o nedostatku flexibility. Musíme jasně rozlišovat mezi záměrnými porušováními a náhodnými porušováními. Mm. Ono v dnešní době už panuje hodně nedorozumění ohledně toho, jak fungují eh, ty celní režimy. A nyní s digitálním eh, vnitřním trhem Eh, dochází k situaci, kdy jednotlivci si mohou snadno kupovat věci na internetu ze zemí mimo EU a dovážet je do EU a <laughs> asi jsou velmi často překvapeni tím, že třeba mohou e, vlastně, e, že tím porušují nějaký celní zákon, vůbec to třeba netuší a jsou překvapeni, když jim přijde potom e, nějaké, nějaký úřední dopis, že musí zaplatit pokutu za to, že neprohlásili toto zbožování. Takže každopádně potřebujeme mít rozumný systém, flexibilní systém, který rozlišuje mezi záměrným porušováním a nezáměrným porušováním, ale také bych řekl, že některé ty návrhy komise mi opravdu dělají velké starosti. Eh, jinak už tady eh, kolegové říkali eh, otázku právního systému. Musíme si dávat pozor na rozlišování těch správních sankcí a jak by to mohlo mít dopad na trestní systém. Mm, jinak ve většině zemí, jak už tady také zaznělo, máme prezumci neviny, takže to tím nemůžeme podkopávat. A já si prostě dělám starosti, jakým směrem se tohle to ubírá a Eh, bylo to zdrženo, eh, možná právě z důvodu těchto eh, různých pochyb. Ehm, každopádně já budu spolupracovat s paní zpravodajkou, s tím zpravodají a uvidíme, jak se to bude vyvíjet i na radě. Děkuji. Jiří Maštálka? No. Jiří Mašťálka? Není zde, tak Julia Reda, prosím. Um, yes, first of all, thank you to the rapporteur and to the... Děkuji zpravodajce a kolegům za odvedenou práci. Myslím, že už tak zde je velká míra souhlasu mezi frakcemi na téma, kde jsou možné nedostatky tohoto návrhu. To řečeno, myslíme si, že je potřeba a je dobrý důvod pro vyšší míru koordinace v oblasti porušování pravidel sankcí. Samozřejmě jednotný trh znamená, že Pokud zboží někde vstoupí do Unie, tak pak už se pohybuje volně. A čím více koordinace bude mezi členskými státy, tím méně pobídek zde bude pro takzvané forum shopping, jak říkala paní Rozie. Nicméně nejsme přesvědčeni, že přístup, který zaujímá tato směrnice, to znamená na jednu stranu, že je preskriptivní co do podstaty sankcí, ale pak je vágní, co se týká zda, co se týká toho, zda to bude řešeno podle trestního práva nebo podle správního práva. Myslím si, že je potřeba více se zaměřit na kontroly a vynucování těchto zákonů, protože podle mého názoru ta otázka, kam dovážet zboží do Evropské unie, tím může být daleko více zasazená. Pokud někdo chce porušit nějaké celní předpisy, pak je otázka, zda je všude stejná úroveň kontroly a ta otázka pak hraje hlavní roli spíš než ta podstata těch sankcí. Takže my bychom rádi zde viděli jaksi větší pokrytí otázky kontroly v rámci, této, v rámci tohoto tématu a rozhodně chceme směrnici, která má dobrou možnost, že projde v radě Přičemž ty šance budou daleko vyšší, když to bude jasné co do právního základu, když to bude koherentní s tím, co už máme v rámci celního kodexu na definicích a pokud budeme opatrní s tou otázkou trestního práva. Děkuji. Děkuji, Maria Grappini. Děkuji. Na úvod mi dovolte říct, že Zcela důvěřuji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Zcela souhlasím s tím, co řekli mý kolegové. Ráda bych upozornila na jednu principiální záležitost. Samozřejmě je velice důležité mít kontroly a kontrolovat porušování pravidel, ale nesmí to vést k vytvoření bariéry pro obchod mezi státy. A to bych ráda navázala na sankce. Jak říkala Virginie, ty sankce nejsou vůbec jasně definovány, ale je jim ponechána velká možnost eh, změny. Například článek 1, 150 euro až 7,5 tisíce euro. A tím vzniká možnost korupce, možnost vyjednávání o sumě. Tedy vyjednávání pro jednotlivé případy. A myslím si, že by bylo vhodné mít i sankce daleko přesněji definovány. Máme zde článek 7, který se týká chyb páchaných celními úřady, ale nechápu, eh, nebo nevím, zda zde je nějaká profesní etika. Co se stane s tím celníkem, který udělá chybu? Jaká je ta rovnocená sankce pro ten celní úřad? Nevím, možná takovou to chybu můžeme opravit nějakým právním rozhodnutím, ale zasloužilo by si to další diskusi. Děkuji. Děkuji. Chce vystoupit ještě někdo další? I, dobře, takže beru na vědomí zejména počet, rozmanitý počet zemí, které se na toto dotazují. Eh, souvisí to s tím, co říkal Andreas eh, k tomu nejasnému právnímu základu o subsidiaritě. Mám zde názor Litvy, který konfrontuje tento návrh Švédsko také, pokud, eh, pokud vím. Máme tady dopis podepsaný dalšími deseti státy, které Moskovi Simuloni v červenci poslali eh, tento dopis, kde se říká, že naprostá většina členských států, že navržená směrnice není účelná, eh, takže, a, a že mají pocit, že se to v radě vůbec nepohybuje. Pokud právní základ není jasný, tak nevím upřímně, proč to děláme, protože nám to vytvoří jenom další problémy. No ale prakticky vzato vím, že jednotlivé státy mají různé, hodně se různící zkušenosti. Například u nás v Nizozemsku, ve velkých eh, přístavech, například v Rotterdamu, kde jsem byla s panem De Jongem, a kam, se můžete, eh, kam jste se mohli všichni povídat, podívat na našem eh, výletu IMCO, tam jsme viděli obrovské množství zboží, které tam bylo dováženo. Oni nám říkali, jak skenují vlaky, které eh, jedou do a z přístavu, aby se zajistilo, že ty kontejnery obsahují skutečně něco, jak, co vypadá jako kola, pokud mají obsahovat kola, takže um, konstantně tam dochází ke kontrolám a pokuty jsou asi nízké. Na druhou stranu můžete mít i jiný přístav, kde těch kontrol není tolik, ale pokuty budou vysokánské. A pakliže harmonizujeme pouze pokuty a ne systém kontrol, tak tím pádem dojde k tomu, že lidé budou dovážet tam, kde vědí, že těch kontrol je menší počet. Takže jaká je to pobídka pro přístav, aby, modi- aby modernizoval své kontrolní procedury, aby tam zaváděli skenery a digitalizovali všechno a tak dále. A na druhou stranu nelze harmonizovat všechny jednotlivé státy, protože ne eh, všechny mají mořské přístavy, protože zkrátka jednotlivé země působí v jiných oblastech a znamená to daleko větší infrastrukturní problém, protože samozřejmě, když máte větší objem zboží, tak můžete více investovat. Takže harmonizace pouze pokud, podle mého názoru nemůže fungovat, protože jednotlivé státy všechny fungují každý jinak a tím pádem mají jiné celní prostředí. Takže tolik k tomu, co jsem viděla, když jsem v nedávné době reprezentovala tento, přístup, eh, tento, tento výbor v největším, v největším kontejnerovém přístavu Evropy. A chci říci, že zkrátka jednotlivé státy budou mít k clu jiný přístup, protože zkrátka fungují jinak. Tak. DG Taxud, pan eh, a generální ředitel eh, Filip Kamo je tu, chce promluvit, řekne nám, jak to vypadá, nebo i něco jiného, jestli chcete. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych si asi netroufl říci, že členské státy nemají pravdu nikdy, ale eh, když dovolíte, navázal bych na několik málo bodů. Za prvé, jsme velice rádi, že zde je všeobecný pocit, že je potřeba něco udělat. Rovněž si uvědomujeme, že toto je velice složitá a citlivá oblast a nepřekvapí proto, že diskuse v radě jsou velice složité a trvají dlouho. Myslím si, že celá řada bodů, které zde zazněly, si zaslouží více pozornosti. Jedna otázka je propojení na unijním celním kodexu a jeho implementace v aktech přenesené pravomoci a vytváření těsnější celní unie a otázka sankcí. Pro nás je jasné, že v této oblasti musíme zajít ještě dále. Nejen jaksi pro e, účely přítomnosti, ale i pro budoucnost. Uvědomuji si, že zde jsou obavy o otázku přímé odpovědnosti a chápu, že některé členské státy toto vnímají velmi negativně. Nicméně jsou i členské státy, které tento pojem už přímo aplikují. A někde mezi tím je zkrátka potřeba najít jakýsi kompromis toho, co je ještě rozumné. Rovněž pak je zde otázka jednotlivých členských států v tom smyslu, a to je to, co jste říkala vy, paní předsedkyně, co se týká kontrol jako součást našeho balíčku, pokud tomu tak mohu říkat, už existuje eh, akční plán k řízení rizik a kontrol v oblasti cel v celé Unii. A je potřeba zavést i společný přístup k analýze rizik, což je velice důležitá součást balíčku UCC, protože všichni víme, že cílená analýza rizik je to nejlepší, co můžeme udělat pro kontrolu dovozu a celních procedur obecně. Právě proto, že máme tu legislativu, rizikový akční plán a otázky, které chceme, na které chceme poukázat zde, tak myslím, že ten třetí pilíř sankcí eh, by si zasloužil pozornost právě teď. Co se týká právního základu, k tomu proběhla zdlouhavá diskuze v radě. V komisi jednoznačně akceptujeme potřebu revidovat eh, právní základ, ale řekl bych, že jde pouze o doplnění konkrétního právního základu k tomu návrhu, tak jak je teď. Jedna z obtíží s tímto návrhem je, že tento návrh je někde na půl cesty mezi plnou harmonizací a mezi tím, co už existuje v rámci UCC v článku 42. A právě proto, že to je takto citlivá oblast, máme pocit, že musíme pokračovat velmi opatrně krok za krokem. A právě o to se tento eh, návrh snaží. Bude málo ambiciozní pro některé a příliš ambiciozní pro jiné. Ale to je bohužel typický unijní problém. Každopádně si ale myslíme, že stojí za to zkusit, na, zkusit zjistit, co by mělo být i sankcionovatelné, protože jinak zde bude riziko do budoucna, že bude vznikat další a další problémy. Dovolte mi zmínit jeden konkrétní bod a to je zacházení s autorizovanými hospodářskými operátory. Toto bude stále důležitější, věci se budou zjednodušovat a je potřeba zajistit, že ti důvěryhodní operátoři, pro které všechno zjednodušujeme a zlevňujeme, že pokud se něco pokazí, budou za své činy odpovídat rozumně přísným způsobem. Paní předsedkyně, my jsme i nadále připraveni s vámi diskutovat a poučovat se od vás a jsme připraveni zavázat se k dalším diskusím, stejně jako s diskusí, k diskusím v radě. Děkuji. Kaja Kalas na závěr. Děkuji. Děkuji všem za komentáře. Dovolte mi pouze pár poznámek. Jednak, a viděli jsme to opakovaně, Členským státům se nelíbí, když Evropská unie nebo nějaký legislativní návrh se dotýká jejich právních systémů. To je poměrně logické. Ale na druhou stranu rovněž máme pravidla, která by měla fungovat řádně, aby fungoval jednotný trh. A proto je potřeba učinit určité kompromisy. Co se týká právního základu, to už zmínil zástupce komise. To mohou kolegislátoři změnit, takže to možná není ten největší problém, ale samozřejmě bude potřeba podívat se na ty ostatní body, které byly zmíněny, abychom pak dosáhli těch co nejlepších výsledků. Děkuji. Děkuji vám. Takže jen co se týká velice rychle harmonogramu. Zasedání stínových zpravodajů proběhne příští týden, je to tak? Není to tak. Zasedání stínových zpravodajů bude 22. února a 16. března je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Tak, jdeme dál. A teď dokonce eh, jsme skončili o pár minut dřív. Další bod je slyšení o netarifních překážkách ehm, pro obchod na vnitřním trhu. Začneme za 10 minut, máme stručnou přestávku.

So, ladies and gentlemen, we're going to um, start the next item, which is a... Tak dámy a pánové, eh, zahájíme další část našeho programu, jinými slovy veřejné slyšení o netarifních bariérách pro obchod na interním na vnitřním trhu. Toto slyšení je pořádáno v kontextu přípravy zprávy z vlastní iniciativy o netarifních bariérách eh, na vnitřním trhu, kde je zpravodajem pan Daniel Dalton z ECR. Ráda bych přivítala všechny, kdo jste přišli. Na galerii narváno, jak všichni víte. Máme obecenstvo také na internetu. A většinou je o internetové vysílání našeho výboru velký zájem. Je velice důležité pro vnitřní trh a náš výbor, aby vnitřní trh řádně fungoval. My jsme zadali studii na téma redukování nákladů a překážek pro firmy na vnitřním trhu. Je potřeba tyto překážky eliminovat jak pro firmy, tak pro spotřebitele. Ráda bych přivítala naše dnešní panelisty. Přičemž diskuze bude rozdělena na dvě oblasti. Nejprve budeme hovořit o e, průřezových netarifních bariérách a co s nimi a poté budeme hovořit o sektorově specifických netarifních bariérách. Než začneme, dostane slovo Daniel Dalton, pan zpravodaj, na stručný úvod a pak vám představím řečníky. Děkuji, Vicky. Vítám všechny panelisty. Těším se na, jak doufám, velice plodnou diskusi. Mé rácio zde je zaujmout trošku jiný přístup k tomu, jak nahlížíme na jednotný trh. Jednotný trh samozřejmě máme, je to výrazný úspěch pro Evropskou unii, jsme daleko před kýmkoliv jiným na světě, je to skutečný úspěch a zejména to, že máme bezcelní vnitřní trh a máme principy nediskriminace. A to je náš princip, eh, ale realita často jaksi neodpovídá je mnoho firm a mnoho jednotlivců, kteří naráží na problémy, chtějí, chtějí-li obchodovat v jiných zemích, zejména jsou to malé firmy. U malých firm, například v mém volebním okrsku, velice často obchodovat mezi Coventry a Cannes ve Francii může být daleko složitější než obchod mezi Birminghamem v Anglii a Birminghamem v Americe, protože kromě tarifní otázky, která je samozřejmě také daleko jednodušší v EU, je to tak jako tak mezinárodní obchod a e, malé firmy mají velké problémy pochopit mezinárodní pravidla. Takže já bych se chtěl na toto téma zaměřit v ob, jaksi s prismatem mezinárodního obchodu, protože to je mezinárodní obchod, byť probíhá na vnitřním trhu. V mezinárodním obchodu máme eh, různé mm, řešení, různé procesy řešení sporů, kde eh, členské státy VTO mohou přivést jiné členské státy VTO k soudu, ale ekvivalent něčeho takového v Evropské unii nemáme. To znamená, jeden členský stát nemůže eh, provádět arbitraci proti jinému členskému státu. A to je jedna oblast, která je, myslím, poměrně zajímavá. Tak, v rámci vnitřního trhu obecně je potřeba se hodně ptát na firmy a na to, jaké oni mají zkušenosti s netarifními bariérami, abychom identifikovali určitá průřezová témata, o kterých, jak doufám, za chvilku budeme informováni. A těch příběhů je spousta, ale mají jedno společné. Jinými slovy, většina těch firm se podívá na obchod s jinou zemí a zkrátka to vzdá a vůbec se nesnaží se na tamní trh dostat. Takže ono je těžké kvantifikovat náklady eh, těchto netarifních překážek pro Evropskou unii tím pádem. Co to vlastně jsou netarifní překážky? Některé věci to jsou, některé věci to nejsou. První věc, na kterou bychom se měli pokaždé zaměřit, je to, že jakákoliv činnost členského státu musí splnit eh, tři eh, cíle. Být proporcionální, mít eh, ve zřeteli veřejný prospěch a být univerzálně platná. pokud eh, jakákoliv akce něco nesplňuje, tak se asi stává netarifní, netarifní překážkou. Otázky plánování například splňují, splňují všechny tři tyto požadavky, ale v mnoha dalších oblastech by ty požadavky splněny nebyly. Například může docházet k nerovnoměrné transpozici práva EU, nebo se objevuje gold plating, a nebo se objevují nekonzistentní definice a nebo se objeví konkrétní eh, administrativní postupy. Například eh, nutnost míti pobočku v dané zemi, což já vnímám osobně jako netarifní bariéru. Ale naším úkolem je právě identifikovat takovýchto podobných překážek co nejvíce a podívat se na to, co s nimi můžeme udělat. Realita je taková, že pokud s nimi nic neuděláme, poškozuje to výrazně vnitřní trh a poškozuje to i naše spotřebitele. Eh, pokud se nepletu, za, chvilky, za chvilku bude hovořit zástupce B, BEUC kdy jde přesně o to, že spotřebitelé nemají přístup ke všemu, co je k dispozici na vnitřním trhu. A trpí také malé a střední podniky, protože velké firmy, upřímně řečeno, ty dokážou netarifní bariéry obejít a mohou mít odbočku skutečně v každém členském státu, mají na to prostředky, mají dost peněz, ale menší společnosti takovou možnost nemají. Jinými slovy, oni a spotřebitelé pak celý velkým problémům mají omezenou spotřebitelskou volbu a tím podkopávají vlastně naše všechny snahy v tom smyslu, že my se snažíme vytvářet plně fungující vnitřní trh. Tolik tedy můj obecný záměr. Chci, abychom se na to podívali z jiného úhlu pohledu. Chci se podívat na obchodní terminologii a na to, co můžeme a nemůžeme přijímat v našich obchodních dohodách s třetími státy. Je to trošku netradiční přístup, ale těším se na to, co řeknou naši odborníci a doufám, že to bude zajímavá diskuse. Děkuji. Děkuji vám. Jako první dostane slovo Anet Dragstahl, Senior Advisor z Konfederace dánského průmyslu. Máte sedm minut. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji za zorganizování tohoto slyšení, děkuji také, že mi dáte prostor, abych zde hovořila. Vnitřní trh je stavební kámen naší spolupráce. Pro tři ze čtyř společností to funguje dobře, ale co ty zbylé firmy? Bariéry stále existují jak v oblasti harmonizované, tak v oblasti neharmonizované. To mm, dokazují i e, příklady, které zde prezentuji e, z dánského průmyslu. Máme požadavky dodatečných e, národních testů, například v případě, kdy nějaký produkt byl testován v jiném členském státě. Například eh, ve stavobnictví Německo požaduje dodržování německých testovacích standardů, například pro dřevěné podlahy, eh, které už mají eh, nějaké schvalovací postupy za sebou v jiných zemích. Kromě toho máme třeba různá požární ustanovení a podobně tyto testy často vůbec nevedou ke změně samotného produktu, prostě jsou pouze nákladné, co se týče eh, finanční nákladnosti, ale také časové nákladnosti. Ty náklady mohou být mezi 7 tisíci až 14 tisíci eur. Kromě toho samozřejmě potom je potřeba další audit a podobně, takže to eh, vyžaduje další eh, zdroje. Různé země také různě vnímají to, co bychom vůbec měli testovat, například vodovodní kohoutky. Evropská komise teď vzdala aby dala nějakým členským zemím mandát, aby vypracovali eh, standardy, společné eh, standardy, které tedy se dostávají do kontaktu s vodou, jako například kohoutky. Ale proč se členské státy při nejmenším nemohou shodnout na tom, jak testovat ty kohoutky? Například v Německu se testují materiály, v Dánsku se testují konečné výrobky. Aha. Často se ale nepožadují ve finále žádné změny toho finálního produktu, ale prostě v různých zemích se testují tedy ty kohoutky různými způsoby. Potom existují zase různé eh, požadavky, které mohou vést ke změně eh, charakteristik těch eh, produktů. Například je to čalouněný nábytek. Tady zase nábytek podléhá společným evropským standardům, nicméně existují eh, různé konkrétní ustanovení, třeba ve Velké Británii, které se týkají čalouněného nábytku eh, na základě požárních ustanovení a to platí i pro zahradní nábytek. V jiných členských zemích zase ta situace je jiná. Eh, například některé materiály se tam nepřipouští a země musí tedy plnit britské standardy. Eh, takže tady máme kapitál asi 150 tisíc euro, který je potřeba vynaložit na, navíc na to, aby bylo možné mm, uvádět na trh eh, každý jednotlivý typ produktu asi 25% snížení eh, té výrobní škály. Potom samozřejmě vede, to vede k tomu, vlastně, aby vůbec bylo možné tyto eh, výrobky takto uvádět na trh, tak se potom snižují, snižuje produkce. To bylo tedy jenom několik takových um, příkladů. Ale prosím vás, když máme nějaké konkrétní požadavky na jeden produkt, to bude potom platit pro všechny další produkty stejného typu, které se uvádějí na trh v dané zemi. A když tedy eh, společnosti ehm, přestanou se vůbec snažit eh, uvádět tyto produkty na trh, protože to příliš těžké v té dané zemi. To samozřejmě znamená ehm, menší hospodářskou soutěž a menší ehm, možnost výběru pro eh, klienty. A teď zase upozorňuji na to, že máme tedy různé požadavky v jednotlivých zemích které mm, platí třeba pro řidiče nákladních vozidel. To potom zase ovlivňuje infrastrukturu a podobně. Otázka například také e, nějakých centralizovaných skladů. A proto si musíme být vědomi toho, že zvyšování fyzických kontrol na vnitřních eh, hranicích může zase vést ke zvýšení eh, cen pro společnosti, eh, pro tedy jejich převoz. A samozřejmě to bude ovlivňovat samotné fungování vnitřního trhu, takže ty netarifní bariéry mohou ovlivňovat i služby týkající se třeba dodávek zboží také a podobně. Pár příkladů uvedu později. Takže jak můžeme řešit takovéto bariéry? EU může s pomoci lepšímu zaměření na tyto věci tak, abychom se za, za, zabránili třeba různým výkladům. Můžeme zajistit, že národní zákony si budou vědomi, jaké jsou jejich povinnosti pro včasné uplatňování pravidel. A tak, aby nezaváděly nějaké, nějaká vnitrostátní ustanovení, eh, která eh, potom povedou k zbytečným komplikacím. Eh, zkušenost ukazuje, že systém Solvit je poměrně dobrý, funguje poměrně dobře, ale nemůže vyřešit všechny problémy, například um, případy způsobené rozdíly mezi národní legislativou. A to vede k závěru, že potřebujeme také odvolací systém na evropské úrovni, který by um, mohl se zabývat případy, kdy nemáme třeba dostatečné vzájemné uznávání. Uh, a možná také různá rozhodnutí eh, ze strany eh, orgánů dohledu nad trhem. Eh, kromě toho by měly být jasné požadavky pro členské státy, aby dokumentovali, aby zdokumentovali jakoukoliv potřebu týkající se konkrétní národní legislativy. Takže i evropští zákonodárci tedy musí udělat takovéto hodnocení dopadu každé nové legislativy. Já vám nyní děkuji za pozornost. Další řečník je Peter Faros. Prosím. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechny vítám a děkuji za pozvání. Malé a středně velké podniky plně podporují otevřené trhy v rámci EU. Zbývající překážky v rámci vnitřního trhu EU je potřeba odstranit. Při momentálních vysokých administrativních zátěžích pro přeshraniční aktivity dochází k výraznému omezení malých podniků, zejména v sektoru služeb. A já se proto budu věnovat hlavně tomuto sektoru. V důsledku toho má organizace odmítá jakékoliv další nové překážky na vnitřním trhu, čímž se dostávám k prvnímu závěru. První priorita evropských institucí by měla být i plná implementace stávající legislativy pro vnitřní trh. Více než 20 let už se snažíme finalizovat vnitřní trh a instituce vytvořily celý, celý štos legislativy. Takže než začnete navrhovat něco nového, Podívejte se na to, zda byste stejných cílů nemohli dosáhnout implementací toho, co už existuje. A chcete-li navrhovat nebo implementovat legislativu pro vnitřní trh, měli byste aplikovat pravidla Small Business Actu a Better Regulation. To znamená, řádná aplikace systému nejprve přemýšlejte o malých, volba těch správných legislativních nástrojů a posilování systému Solvit. Dnes není dost času, abych vyjmenovával všechny netarifní bariéry obchodu a proto si jich vyberu jenom pár a zaměřím se hlavně na služ- sektor služeb – kromě tedy sektoru zboží, kterého jsem se právě dotkl. Podporování svobodného pohybu odborníků uznáváním kvalifikací a zároveň respektování systému regulovaných profesí, což má zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb, má pozitivní dopad na, učňo, na, na učňovství, jak to vidíme u učňovství, a lze se tím jedině řídit. V sektoru řemesel takovýto reformní proces by neměl spochybňovat učňovské výuční systémy, tak jak existují. Směrnice o službách musí být i plně transponována ve všech členských státech při respektování národních specifik. je potřeba zaujmout specifický přístup k členským státům, který čas od času může být výhodný. Ovšem dnes je potřeba si přiznat, že přeshraniční služby a připravené one-stop shopy, tedy jednotná kontaktní místa, nejsou tak kvalitní, jak bychom očekávali. Informace jsou v nejlepším případě částečné, objevují se jazykové problémy a v některých členských státech jsou portály eh, roztříštěny v systému regionu nebo v federálních systémech. Chceme-li připravovat dočasné pomocné systémy na přeshraniční bázi, konfrontuje vás to s různými překážkami, z nichž jednou největší je notifikace o pracovníkovi, kterého chcete vyslat do zahraničí. Chceme-li k tomuto problému přistoupit prakticky, je problém, že s touto notifikací vlastně nepřichází do, sty- do styku ten orgán, který toho pracovníka vysílá a pakliže si myslíte, že to přesto znamená výhodu, tak vás zklamu. Jeden příklad za všechny. Některé naše firmy, které jsou v sektoru opravárenském, prosazují své zájmy tím, že nabízejí služby oprav do 24 hodiny přeshraničně. Takže pokud eh, je s vaším produktem něco špatně a chcete, aby ho někdo opravil a je pátek, tak je skoro nemožné to zařídit, protože nedostanete včas oznámení a pokud ten pracovník pracuje bez toho formuláře A1, tak čelíte pokutě a pokud eh, chcete mít i pobočku v jiném členském státu, přičemž je potřeba si uvědomit, že malé a střední velké firmy představují pouze 2% těchto poboček, takže eh, to, to vám udělá představu o tom, jak to je celé složité, tak zjistíte, že informace, které dostáváte, jsou pouze segmentovité a velice často vůbec nejsou přístupné, co se týká jazykového režimu. Zjistíte-li nějaké technické obtíže, zjistíte, že na informačním portálu se vůbec nezmiňují sociální požadavky a v podstatě musíte začít znovu od začátku. Přeshraniční poskytování zboží a služeb znamená, že máme různé technické požadavky a že plně nevyužíváme systém vzájemného uznávání. Na poslední schůzi vyslanců malých a středních podniků zde v Bruselu byl toto jeden z bodů, který na který různé obchodní organizace upozorňovaly. Na závěr mi dovolte zmínit to, co považujeme za jeden z hlavních nedostatků, eh, který se evropským institucím nedokázalo, nepodařilo harmonizovat, a to je systém DPH. Biznis přeshraničně znamená neustálý boj s 28 různými systémy DPH, a nepodařilo se dokonce ani harmonizovat vzorec pro výpočet DPH. Pouze víte, že číslo jedna je název společnosti a číslo dvě je vaše obchodní činnost, ale jinak ten zbytek se vůbec nevyřešil. Chceme-li plně využít potenciál vnitřního trhu, je potřeba s tím něco udělat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Další řečník je Ilja Bosman, který je poradcem pro vnitřní trh. Děkuji mnohokrát za pozvání, za možnost, abychom tady vysvětlili něco více o tom, jak věci fungují. Nám jde tedy zejména o to, abychom poskytli kvalitní produkty, zejména tedy služby a eh, produkty spotřebitelům. A dnes máme 5 milionů malo- a velkoobchodních podniků, které eh, poskytují své produkty eh, tedy klientům, ale naprostá většina z nich jsou malé a střední podniky. Většinou prodávají zboží 80 přeshraničního obchodu je se zbožím. Tady můžeme získat 180, asi 180 až 190 miliard eur eh, jako zisk. Takže tohle je oblast, kterou eh, pokud zlepšíme ty hm, situaci netarifních bariér, tak můžeme eh, takhle zvýšit ten objem obchodování o 190 miliard. Tyto podniky samozřejmě se snaží eh, dodržovat eh, pravidla a to platí tedy eh, pro nez, vlastně hm, dodatečné testování, změny obalu, podobně štítkování a tak dále. To také samozřejmě ovlivňuje situaci negativně pro zahraniční obchodníky na jednotlivých trzích protože ta situace je pro ně nevýhodná. Samozřejmě potom máme taky schvalovací řízení, různá typy pravidel a e, řešení problémů. Implementace evropských zákonů je nedostatečná. Prosazování zákonů je často neefektivní. Já neříkám, že potřebujeme plnou harmonizaci, ale určitě by tedy ty aktivity měly mít stejný výsledek všude. Pár příkladů. Francie neuznává prezumci konformity, to znamená, že vlastně první uvedení, to je první uvedení na evropský trh. A to tedy vede k eh, opětnému testování, pokud chcete vstoupit na francouzský trh. Také Česká republika je dalším příkladem. Tam musíte vlastně eh, je informovat o každé zásilce nového produktu před vstupem do země. Takže tady máme potom také různá protekcionistická opatření v zemích jako Maďarsko nebo Slovensko. Potom máme celou řadu eh, povinných um, informačních požadavků v Evropě to stále roste a samozřejmě to způsobuje trošku eh, zmatení spotřebitelů a je to velmi těžké naplňovat ze strany podniků. Dneska máme asi 80, pardon, pardon 18 eh, různých typů DPH eh, v Evropě. jaký to má všechno vliv na naše podniky. Takže máme opravdu nepotřebné bariéry pro to, abychom prodávali ehm, produkty, které plní požadavky evropského trhu. To samozřejmě ehm, znevýhodňuje zahraniční výrobky oproti domácím výrobkům. A v některých extrémních případech to vede k tomu, že podniky úplně opustí snahy proniknout na určitý trh v určité zemi. Takže samozřejmě musíme znovu přeskoumat národní omezení, eh, takzvané typy gold platingu a podobně. Musíme kontrolovat, zda tyto požadavky jsou oprávněné, proporční a nezbytné. Možná jsou také dokonce už zastaralé. Také si myslíme, že členské státy potřebují podporu s eh, interpretací a uplatských pravidel. Když se podíváme na nové zákony a existující zákony, probíhá eh, dlouhá diskuse o tom, jak by to všechno mělo vypadat, ale kdo to bude monitorovat a eh, sledovat, zda to pro, pro, pro, probíhá v jednotlivých zemích třeba koordinovaně a podobně. Takže opravdu bychom se měli v tomto smyslu věnovat veškerým novým i stávajícím evropským zákonům. Jinak eh, myslím si, že bychom měli eh, mít takzvanou zero tolerance vůči jakýmkoliv porušením. Eh, komise by takto mohla také lépe postupovat proti piráctví. Kromě toho potřebujeme lepší přístup k údajům pro podniky. Existují kontaktní místa, Solvit, eh, U Europe a tak dále, ale eh, často o nich eh, uživatelé vůbec neví, nebo je to hm, příliš roztříštěné. Chtěli bychom mít jeden internetový portál pro podniky, kde by našli všechny tyto nástroje a informace. Na závěr Myslím si, že vnitřní trh musí ukočírovat potenciál, abychom eh, překonali stávající problémy a nabídli více pracovních příležitostí a větší růst. Pokud eh, ta roztříštěnost v jednotlivých zemích vede k tomu, že brání růstu a větší pracovním příležitostím, potřebujeme s tím něco udělat tak, aby Evropská unie byla globální, globálně konkurenceschopná. Thank you. And our fourth speaker... Děkuji vám a čtvrtý řečník eh, Čtvrtá řečnice tohoto panelu je Uršila Pacho, místo generální ředitelka BEUC. Děkuji, dobrý den. Díky za pozvání BEUC na toto slyšení. Podíváme-li se na titul tohoto slyšení, jde o horizontální netarifní překážky na jednotném trhu. Má první reakce, když jsem ten titul viděla, přímě mě to trošku rozčílilo. Proč? protože si myslím, že je problematické eh, ten jazyk, který používáme při obchodu s USA a s Čínou, do stejné škatulky, eh, jako když hovoříme o obchodu uvnitř EU mezi členskými státy. Dosáhli jsme velmi vysoké úrovně harmonizace nebo aproximace legislativy a v neharmonizovaných oblastech jsme, myslím, vyvinuli eh, příslušnou judikaturu soudního dvora, kde jde hlavně o základní princip volnosti pohybu zboží a služeb a jaké restrikce se zde mohou objevovat. Za druhé musím říci, z hlediska eh, spotřebitelské politiky je problematické legislativu na ochranu spotřebitelů a eh, je problematické dávat do obchodního kontextu, protože, jak víte, eh, obchodní překážky, netarifní překážky, těm se často říká iritanty v obchodním v obchodním eh, slengu, takže bychom hovořili o jakýchsi tržních iritantech a doufejme, že eh, k tomu nedojde. Takže to jenom tedy k názvu tohoto slyšení a té zprávy. Nemusím vám jako poslancům tohoto výboru připomínat, ale přesto to učiním, eh, že evropská spotřebitelská legislativa je v skutečnosti tržní legislativa a tím pádem všechno, co máme, v spotřebitelském zákonem AKI v Evropě založeno na eh, článku 114 SFEU. A to je článek, kde se, na kterém se zakládá i regulace pro vnitřní trh. A je to vždy takový dvojí přístup. Jednak je to kvůli ochraně spotřebitelů a zvyšování jejich důvěry a empoweringu, aby se tak řeklo, a na druhou stranu jde o to odstraňovat překážky pro firmy, které mohou, musí smět růst přeshraničně. To je naprosto zásadní. To, jsou, to je ten dvojí přístup, na který musíme neustále pamatovat. E, další věc, to je věc principu, je, že bychom neměli předpokládat, že odstraňování bariér pro přeshraniční obchod automaticky znamená prospěch pro spotřebitele. A právě proto máme ten dvojí přístup. Vždy je potřeba se zaměřit na cíl Evropské unie, a zaměřit se na vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Takže to, co potřebujeme pro spotřebitele, je solidní právní rámec v rámci jednotného trhu, vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a potřebujeme řešit také, a to je skutečný nedostatek, řekla bych, v strategii jednotného trhu, potřebu vymáhat dodržování pravidel spotřebitelských, eh, spotřebitelského práva a i v jiných oblastech týkající se spotřebitelů. Takže Jaké jsou ty horizontální překážky? Jak stojí v otázce pro tento panel? V celé té debatě o elektronickém obchodování a související politice EU, která probíhala posledních několik let, zabíháme do velkých podrobností v těchto diskusích. Víme, že pro firmy, jak zmínili i mý kolegové z panelu, jsou to hlavně daňové zákony, které jsou problematické. Co to je pro spotřebitele? Pro spotřebitele je to hlavně nedostatek možností nápravy, protože spotřebitelé se nás vlastně ptají, co můžu dělat, když se něco pokazí. A jak tento výbor velice dobře ví, teď už máme online platformu pro spory, která už brzy bude spuštěna. Máme eh, směrnici ADR, ale ne všechny státy e, tyto požadavky implementují, takže to je potřeba dohnat. Další oblast je ten takzvaný geoblocking, geoblocking, což e, jsme velmi rádi, že komise řeší. Ráda bych zdůraznila, že to je ta druhá strana toho práva, poskytovat služby a zboží, to musí být právo spotřebitele participace a získávání služeb a zboží. A to je ta druhá strana stejné mince, kterou jsme zatím neřešili a je myslím na čase, abychom to udělali a abychom zajistili, že budeme mít jasnou a uplatnitelnou legislativu, abychom zajistili, že nebude docházet k neoprávněnému, a to zdůrazňuji, blokování spotřebitelů pakliže chtějí nakupovat za hranicemi a chtějí nakupovat z jiných webových stránek. Je potřeba vyhnout se tomu, aby byli přesměrováváni anebo aby byli cenově diskriminováni, kde to nelze oprávnit. Antikonkurenční chování to jsou velké překážky pro spotřebitele, protože oni velice často nenacházejí ty nabídky, které by jinak viděli na svém domácím trhu. Spotřebitelé se obávají také podvodů, jak v oblasti plateb, tak v oblasti internetového zabezpečení a eh, problémů zde, dodávání zásilek, to komise velice intenzivně studuje. Je zde otázka přeshraničních nákladů na posílání balíčků, pak je to také otázka přeshraničního telefonování a roamingu. Pokud někomu voláte a jste ve své vlastní zemi, musíte za to do zahraničí více platit. A nakonec, kde spotřebitelé získávají informace o lepším o lepších možnostech, které by možná měly eh, v přeshraničním kontextu. Zde je naprostý nedostatek, eh, nedostatek eh, nabídek takových těch porovnávacích webů, nejen těch národních, ale i těch nadnárodních přeshraničních a zde spolupracujeme s DG Justice už několik let a pracujeme na principech pro spravedlivé a nestrané porovnávací weby, ale bohužel zatím žádné viditelné výsledky nemáme. Doufáme, že v příštích několika měsících komise vydá výsledky eh, této práce alespoň částečně, tak eh, tuto práci učiní dostupnou obchodníkům, eh, složkám činným ve vymáhání práva spotřebitelům. Co je pro spotřebitele v nové strategii pro jednotný trh? To je strategie velice technická a je fakt, že celá ta oblast je hodně technická, ale z našeho hlediska se nedává dostatečný důraz na přímé, na přímý empowering eh, spotřebitelů. A jediná iniciativa pro spotřebitele zde je vlastně ten geoblocking. Eh, nemám čas zabíhat do podrobností, dovolte mi proto říci, že Kromě združování digitální strategie a strategie pro jednotný digitální trh, což je naprosto zásadní a bez toho by bylo vlastně naprosto, by, by, by bylo naprosto šílené nevnímat to jako balíček. Zde je také návrh pro eh, nákupy online pro spotřebitele, které tento výbor také řešila. Zde bych zmínila jeden velký problém, který v podstatě vůbec eh, neumožňuje vznik koherentního trhu. Je to rozdělování na ta offline práva a online práva, která by spotřebitelé měli, protože směrnice o hmatatelném zboží, o hmotném zboží řeší pouze zboží dodávané online, takže to je skutečně velice taková zbytečně, zbytečná umělá fragmentace a s kolegy jsme se shodli, že by k ní nemělo docházet. No a potom nakonec vzájemné uznávání. Zde mohu říci pouze tolik, že principy zde jsou, ale je potřeba je lépe aplikovat. A e, v tom návrhu zprávy pan Dalton také uvádí, že není dost povědomí, není dost znalostí i na straně biznisu, co vlastně znamená jí tato má práva, co mohu dělat. A e, je zde nedostatek povědomí o překážkách. Je to velká výzva lépe informovat firmy a podporovat je, aby aplikovali principy, které aplikovat mají. Na druhou stranu zde jsou také výjimky ze vzájemného uznávání a ty jsou založené na nehospodářských cílech všeobecného zájmu, které členské státy možná mají z oprávněných důvodů. Takže opět eh, ty Principy jsou ve smlouvě, ale je to otázka aplikace, implementace. Plně souhlasím s tím, co kolegové v tomto ohledu říkali. A poslední bod, který bych ještě jednou zmínila, je vymáhání práva. To je oblast zcela netknutá, abych tak řekla, ale e, je e, netknutá jak v oblasti této strategie pro jednotný trh, tak v obecně v oblasti better regulation, což je achilovou patou ochrany spotřebitele. Zde potřebujeme skutečně daleko více činů je velkým zklamáním, že dohled nad trhem eh, pro ten eh, balíček zboží a bezpečnost produktů je blokován a že tuto velice zásadní legislativu stále nemáme. No a na závěr, chceme-li redukovat legislativu, používat vzájemné uznávání, eh, je hezké, ale my si myslíme, že samo o sobě to nestačí. Nesmíme zapomínat, že harmonizace legislativy e, znamená takové pomyslné otevření dveří, protože každý e, evropský kus legislativy e, nahrazuje 28 národních legislativ. Je potřeba neříkat jen redukujeme legislativu, protože je drahá pro biznis. Je potřeba mít i ten tandemový přístup. Musíme si uvědomovat, že harmonizovaná legislativa, ale i přístup na úrovni národní státu jsou, zále, jsou důležité pro ochranu spotřebitelů. Děkuji. Má někdo nějaké otázky k těmto prvním čtyřem prezentacím? Eva Panova. Thank you, chair. Um... Děkuji. Já nahrazuji pana Rozátyho, který je stínovým zpravodajem pro skupinu EPP. Pan Rozaty se s vámi setkal a mm, jedna věc, kterou chci říci na dnešním slyšení a také se vás zeptat. Jeho dojem byl takový, že je poměrně snadné identifikovat ty bariéry, zejména pro daný sektor, ale zároveň není tak jednoduché eh, přivést komisi k tomu, aby eh, k tomu nějak přistoupila a snažila se zlepšit fungování vnitřního trhu. A to při tom, že tenhle systém existuje v podstatě už 20 let, ještě zcela není dokončen a dokonalý. Takže jak, eh, co může udělat Evropský parlament? Eh, zaměřit se na vnitřní trh tak, aby jsme inspirovali k tomu, aby komise spolu s radou snižovala tyhle ty bariéry. Máme to dělat krok za krokem nebo najednou. Tohle by nás zajímalo, protože ty problémy, to chápeme, jaké jsou. Spíše jde o to, jak eh, ty problémy odbourat. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji Evě Paunové. Chtěl bych poděkovat Danu Doltnovi za iniciativu tohleto udělat. Ono eh, někdy je trošku náročné hovořit o netarifních bariérech, bariérách na vnitřním trhu. Ale jak vidíme, potýkáme se ještě s celou řadou problémů. Začnu s příkladem, který eh, on uvedl o obchodu. Já mohu pod, potvrdit, že je potřeba změnit um, čísla Například obchod mezi UK a USA se eh, snížil o 14,5%, ale například se zvýšil eh, s Německem, tak já myslím, že tady bychom opravdu měli být pozitivní, ačkoliv to nezní tak dobře pro ten Brexit. Co se týče příkladů, které poskytly různí odborníci, zejména dánskou odbornicí, My už jsme se setkali kdysi za dánského předsednictví. A vy jste vlastně říkala, že eh, v roce 2014 Evropský soudní dvůr rozhodl, že některé konkrétní požadavky pro eh, vodní dodávky už ehm, nejsou v souladu s právním řádem. Takže tady je takový eh, přístup krok za krokem, že tedy některé netarifní bariéry mizí. A žádný členský stát v tom není úplně nevinně. A já jsem položil já jsem položil komisi otázku ohledně britského standardu 5852, který dělá velké starosti některým německým firmám. Ale každopádně, eh, abych eh, přece jenom přestoupil ke své vlastní zemi, tak budu hovořit o některých německých eh, problémech. Některé naše požadavky, které třeba stěžují život ostatním, prostě mají svoji historii, mají vliv na trh, eh, kterého se nemůžeme zbavit jenom tím, že budeme eh, se o tom tady hezky bavit. Takže eh, máme to rozhodnutí Evropského soudního dvora, ne všichni v Německu jsou s ním spokojeni, ale budeme to implementovat. Teď otázkou je, co se stane ve chvíli, nebo spíše potřebujeme tedy nějaké jiné rozhodnutí soudního dvora pro jiný členský stát, abychom to trošku vybalancovali. Otázka je také, kdy eh, komise nastartuje nějaké řízení pro porušování právních předpisů eh, vůči některým těchto věcech, věcem. Jiný příklad Eurocommerce, o kterém jste hovořil vy. Eh, někdy obchodníci si stěžují na plánovací zákony. To je vlastně místní kompetence. A pokud, nějaké, pokud města třeba chtějí, aby podniky zůstaly v jejich městě, tak možná se vám to nelíbí kvůli třeba velkým hypermarketům, ale každopádně prostě není na Evropské unii, aby nutili města, aby s tím něco dělali. Takže prostě záleží na městech, zda chtějí být takhle atraktivní nebo nikoli. Takže to je samozřejmě věc subsidiarity pro města. Takže v téhle konkrétní věci jsou, jsem eh, trošku eh, neochotný to nějak regulovat z evropské úrovně. A to eh, může být tedy problém tohoto slyšení, že zlepšení pro vnitřní trh můžeme dosáhnout, pokud vyřešíme ty problémy malý příklad za malým příkladem, tedy jednotlivě. My samozřejmě nejsme komise všechny ty příklady, které stále ještě existují, by mohly způsobit nějaký negativní image, takže já bych vlastně mohl mm, vyzvat komisi, i kolegu Doltna i všechny ostatní, kteří stejně jako já se chtějí zbavit těchto bariér, aby na tom nadále pracovali. Ale upozorňuji tedy na to, že už doš, dochází ke změnám a jedním příkladem proto je například i ten rozsudek Evropského soudního dvora. Děkuji. Děkuji. Já mám sama několik otázek předtím, než přikročíme k dalším čtyřem řečníkům. Mnohokrát děkuji za to, že jste zmínili ten balíček o bezpečnosti produktů a e, dohledu nad trhem. My často se zaměřujeme v této souvislosti pouze na článek 7 a nebavíme se o celém tom balíčku jako takovém. Takže mě by zajímalo, jestli byste nám mohli poslat nějaký e-mail, eh, který by obsahoval další důležité součásti ehm, toho dohledu nad trhem v téhle oblasti. Ještě se chci vrátit, vrátit k otázce standardů a kdy ty standardy jsou eh, stejné a kdy se liší. My jsme se třeba snažili harmonizovat tenhle ten standard o nábytku. Já jsem třeba vyrostla a sledovala jsem nejrůznější eh, reklamy na, na nábytek, kde vždycky bylo, kdybychom nepoužívali tyhle ty látky v tom nábytku, tak prostě bychom všichni shořeli. A mm, pro mě by bylo naprosto logické, kdybychom eh, řekli, že bychom měli mít eh, takhle nehořlavý materiál ve svých domech, protože na tom jsem prostě vyrostla. Potřebujeme mít nehořlavý nábytek. Protože pokud eh, ten nábytek rychle hoří, tak samozřejmě eh, eh, oheň se šíří mnohem rychleji a tak dále. Takže z mého pohledu můžu říci, že všichni ostatní by měli převzít náš standard. Ale já zase vím, že naopak v jiných zemích, já chápu, že třeba tyhle ty chem, chemikálie, které brání hořlavosti, mohou být zároveň karcinogenní. Takže chápu, že některé země to nechtějí. Takže v tomhle to je problém s tou harmonizací. Musíme to prostě dělat způsobem, který, kterému budou rozumět i spotřebitelé. Protože prostě v některých zemích spotřebitelé eh, chtějí spíše nehořlavost a v jiných zemích spotřebitelé chtějí spíše zdravotní ohledy. Takže prostě záleží na tom eh, také, čemu věří ti spotřebitelé. Takže tenhle ten konkrétní příklad uvádím proto, abychom řekli, harmonizujme standardy tam, kde je to možné eh, a kdy také eh, spotřebitelé nás v tom podpoří. Prostě někdy máme tyhle ty obrovské rozdíly, které jsou taky kulturně podmíněné a není to tak jednoduché je měnit. Takže děkuji za tento příklad, děkuji eh, za vysvětlení, že to je všechno nákladné, ale můžete nám prosím dát více příkladů toho, kde by to bylo jednodušší. A nyní můžeme přejít k dalšímu panelu. Já si myslím, že eh, to, co jsem říkala, nepotřebuje už ani zodpovědět, takže přecházíme k dalšímu panelu, byly to spíše připomínky. Teď se dostáváme k ehm, od, eh, odvětvovým eh, bariérám. Ano, eh, já bych mohl být v podstatě stručně, ale navážu na pár věcí. Důvod pro netarifní překážky, jako tady tu zprávu, je nastartovat přesně tu debatu, která tady probíhá, protože obvykle na to nahlížíme pouze jako na vnitřní trh, vnímáme to jako domácí trh. A mnoho našich firm a spotřebitelů to tak vůbec nevidí. Takže ten trošku jiný pohled na věc, jako kdyby to byl mezinárodní obchod, nám umožňuje identifikovat všechny tyto věci, které tady už identifikujeme a pak o nich můžeme mluvit. Klíčem podle mě je, jsme eh, mluvili o tom kontrolovaném požáru, eh, a o tom plánování. Já si myslím, že ani jedno není netarifní překážka, protože nejsou diskriminační, jsou proporcionální a, a řeší veřejný zájem. A to jsou přesně věci, které musíme identifikovat. Pokud nějaká věc tyto věci plní, tak je to v pořádku a pokud to něco neplní, tak to můžeme možná označit za netarifní překážky. Takže to je tak trochu na obranu toho racionále, té, té racionály, tady té diskuse. No a teď před tím druhým panelem bych řekl, máme národní systémy, regionální systémy, federální systémy, městské systémy. Každý ten systém, každý ten politický eh, Každý ten politický systém má svá práva a vyvíjí svou vlastní legislativu na základě určité politické reality a prostředí, kde se nacházejí. Jednotlivé země, regiony a města se dívají na jednotlivé problémy a docházejí třeba i k různým závěrům. A já si myslím, že výzva zde je pokusit se nějakým způsobem všechny tyto přístupy skloubit. Na jednu stranu to musíme dělat na evropské úrovni a můžeme si říct, no ne, podívejte se, to už je diskriminace. A na některé úrovni jiné můžeme říct, no tak to je politické rozhodnutí a diskriminační to není. A to je právě ten klíč, aby to nebylo diskriminační. Takže jenom eh, takových pár obecných bodů a k sektorově specifickým překážkám já vlastně ani nemám co dodat, spíš počkám na to, co řeknou naši řečníci. Děkuji. Dobře, takže další čtyři řečníci. Jako první Adrian Harris, vítejte Adriane, generální ředitel Orgalime, který zastupuje výrobce. Prosím. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně za pozvání. Jsme velice eh, rádi za to, že máme tolik legislativy, která reguluje a tím pádem eh, svým způsobem harmonizuje náš sektor. To byla první fáze. Druhá fáze přišla s tou minimální harmonizační legislativou, ke které se dostanu za chviličku, ale i když máte plnou harmonizaci a příslušnou legislativu, i nadále dochází k poměrně rapidním změnám technologie. Jeden příklad za všechny. Eh, já jsem šel na výrobní eh, akci Financial Times a byla tam jedna firma, která ukazovala soft touch roboty, které ma, kteří mají pracovat s lidmi. A já jsem se jich ptal, prodáváte to vůbec? A řekli mi, ano, říkal, ano, já vím, že roboti mají být v klecích, protože před 20 lety se jim říkalo nebezpečné besty, ale tento je navržen pro práci s lidmi a prodávám to všude v EU, kromě Velké Británie, kde to vyrábím. Takže Eh, jsou zde stále překážky z důvodu toho, že regulátoři na národní úrovni se dost rychle nepřizpůsobují změnám technologií. Druhá věc je aspekt minimální harmonizace a související legislativy, což má jednoznačně také dopad mm, v souvislosti s rozdílným, eh, s rozdílným rozsahem. Například odpad z elektronického zboží a příslušná směrnice, tak eh, to samé vybavení nespadá pod stejné požadavky v jednotlivých státech, zkrátka protože některé země řeknou, že něco má spadat sem a jiné řeknou, že to má spadat tam. Takže to je různá interpretace, která odvisí od druhu legislativy. Třetí věc je, že i v případě harmonizované legislativy máme občas neregulované části daného sektoru. Takže vezměme si například obvyklý velký stroj, Eh, na který je potřeba vylézt, když eh, ho chcete nějakým způsobem opravit a jsou tam schůdky. A z nějakého důvodu ta velikost schodu není stejná jako velikost schodu v jiných zemích. Eh, nevím, buď jsou někde lidé vyšší, nebo já nevím, nebo dělají různě dlouhé kroky, takže i v oblasti, která je strašně jednoduchá, která je neregulovaná, se, se země rozcházejí. Za čtvrté, to je poměrně jasná věc máme různou interpretaci na místní úrovni. To se stává spíše v oblasti spotřebního zboží. Eh, my máme ve svém sektoru také i trvalé, trvanlivé zboží jako pračky, ždímačky, lednice a tak dále. A zjišťujeme velice často, když přijdete na maloobchodní úroveň, tak místní inspektoři mají jinou interpretaci toho, co je a co není legální. A to je občas dosti problém. Podíváme-li se na vlastní eh, stranu vymáhání pravidel, eh, souhlasím tady s paní kolegyní, že vynucování plnění pravidel je velice důležité. My eh, s, vlastně se sesterskou organizací Beuk Anekem jsme připravovali dokumenty o vymáhání požadavků. My jsme pro, a myslíme si, že legislativy už máme dost, teď je na členských státech, aby s tím začali něco dělat. Pro nás je to poměrně jednoduché. Každý produkt na trhu EU musí respektovat legislativu a je potřeba, aby členské státy tento úkol začaly plnit. Takže nejsme tak ani nutně pro novou legislativu. Nechci příliš zabíhat do eh, národních problémů, což už eh, probrala kolegyně Drexstall. Většinou jsou to záležitosti environmentální, eh, například v oblasti, eh, v oblasti eh, konstrukce jsou to německý, němečtí Blaue Engel nebo nordická labuť, to jsou značky, které vyžadují byť, jsou přítomny na místní úrovni a jsou v souladu s evropskou legislativou, kdy musíte mít i dodatečné označení na těch produktech. Takže pakliže nějaký výrobce má deklaraci o plnění eh, požadavků a měl by mít přístup na trh, i tam se mohou objevovat různé překážky. To není jen otázka označení. Někdy podíváte-li se na elektroinstalační materiál třeba v Polsku, tak tam můžete prodávat něco, co nesplňuje eh, požadavky evropské směrnice, ale polská legislativa Eh, pardon, splňuje požadavky Evropské směrnice, ale polská legislativa má ještě dodatečné požadavky. Některé tyto změny mohou se objevovat například také v silniční oblasti. Eh, z nějakého důvodu eh, nemůžete například buldozerem jet přes hranice, musíme, musíte k němu namontovat extra reflektory nebo nějaké světýlko nebo nějaký bzučák nebo něco takového, aby mohl couvat. Takže to se také v jednotlivých státech liší. Takže opět jsou to drobnosti, ale způsobují problémy. My eh, se touto otázkou zabýváme v podstatě pragmaticky. Řešíme to v rámci toho regulačního rámce, jak se tomu říká, a zabýváme se hodně prací na vnitřním trhu a standardizací. Čtyři pětiny standardů dnes vůbec nesouvisí s legislativou a nejsou nijak propojeny s procedurami hodnocení konformity, tedy plnění pravidel, ale my ty standardy stejně připravujeme. Proč? Protože jakmile máme evropský standard EN, jsou staženy národní standardy a tím pádem je daleko jednodušší míti vnitřní trh a to je velice důležitá součást naší práce. Je to naprosto zásadní pro ten způsob, jakým my na vnitřním trhu fungujeme a právě proto probíhá poměrně hodně diskusí s komisí, protože chceme, aby do toho komise prsty nestrkala alespoň aby nezasahovala do té neregulované eh, stránky věci, kde mají najít řešení sami výrobci. Poslední věc, kterou chci zmínit a je eh, důležitá jako dodatek, i když eh, přemýšlíte o regulaci, velice často nová regulace a nové návrhy připravují nové netarifní překážky. Typickým příkladem je máme návrh pro e, nařízení o konfliktních minerálech, což je návrh který je v podstatě v pořádku z našeho úhlu pohledu, ale nelíbí se nám to komuniké, které s ním přichází, protože to komuniké v podstatě navrhuje, aby členské státy mohly mít i místní pravidla pro veřejné zakázky a pro, pra, pro pracovníky. A jakmile tyto požadavky skloubíte, tak v podstatě vytváříte novou netarifní překážku. A komise v tomto případě tím pádem obešla složitější diskusy tím, že to dala celé do komuniké, které ale principem subsidiarity vede k možnosti vzniku nových překážek. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se k dalšímu řečníkovi, paní Hicke de Vruce, která je poradkyně pro evropská témata a mezinárodní záležitosti Svazu malých a středních podniků Velké Británie. Děkuji mnohokrát za pozvání. Mám tady také několik slajdů. A již jsou také vidět. Máme si Máme ty členy v oblasti celé Velké Británie, v různých eh, odvětvích. Nebudu tady hovořit o žádném specifickém sektoru, ale Ráda bych hovořila o elektronickém obchodování, neboť eh, v tom jde také o to, že eh, v sobě otevírá možnosti podpory exportu, takže se to týká vnitřního trhu. A myslím, že tady jsou jisté přesahy mezi digitálním vnitřním trhem a materiálním vnitřním trhem. A elektronické obchodování je také důležitou cestou pro malé, také pro eh, a střední podniky k tomu, jak se dostat na vnitřní trh. Eh, netarifní překážky, tady budu hovořit o několika příkladech. Eh, a již to tady zaznělo, někdo hovořil o plánech komise, která má komise v této oblasti. A já bych řekla něco o národních požadavcích. Tady budu hovořit o třech hlavních eh, překážkách. Za prvé rychlý přístup infrastrukturu na internet, dále infrastruktura, doručování zásilek a pak něco řeknu o DPH, to je skutečně velice komplikovaná problematika. Co se týče internetu, podniky velice silně závisí na internetu, nejenom na jeho rychlosti, ale také na jeho spolehlivosti. Eh, připojení na internet musí fungovat spolehlivě, pokud tak tomu není, eh, může to kazit eh, podnikům obchody. Například existuje webová stránka, která Eh, funguje v systému B2B, tedy podniky s podniky, ale pokud je tam například nějaké spoždění, i když by to bylo jenom půl vteřiny, tak je to velký rozdíl. My nechceme, aby takové to typy podnikání byly pouze v Londýně, chceme, aby zůstaly i v regionálních oblastech, ale proto musí fungovat infrastruktura, proto chceme, aby tam byla minimální rychlost zaručena 10 Mbps co by, což by mělo potom platit pro veškerou uh, Velkou Británii, dokonce i pro skotské hornaté oblasti. Takže pak je zde dobré doručování zásilek, což je další problém. Pokud nějaký malý podnik eh, dodává malé množství malých zásilek, tak eh, nemůže vznikat žádný skálový efekt eh, v oblasti pro úspory. Tady je důležité, aby bylo skutečně zaručeno doručení zásilky, aby ji do, eh, příjemce skutečně dostal, pokud chce malý podnik chce být konkurenceschopný s velkým podnikem. Dále, daň z přidané hodnoty. To je skutečně velký problém A jistě to bude jakýmsi testem pro vnitřní trh. Tady se skrývá velký ještě nevyužitý potenciál. Vatmos. Co jsou tedy překážky u Vatmosu pro malé podniky? To jsou tedy podniky, které eh, nejsou registrovány pro DPH. Pokud například eh, nějaký britský podnik podává něco zákazníkovi na Slovensku, tak musí nejdříve si zažádat o DPA v Velké Británii, pak se musí zaregistrovat do Vatmosu a pak eh, musí zjistit, kde přesně se nachází jeho zákazník, což bylo nyní zjednodušeno. Nyní stačí již jenom jeden doklad, takže je to relativně flexibilní a je tady tedy vylepšení v tom překládání těch dokumentů. Pak je třeba identifikovat eh, daňovou sazbu DPH na Slovensku a pak eh, je třeba se zaregistrovat v systému VATMOS. To jsou všechno potíže komplikuje to život podnikům. A také se e, zjišťujeme, že podniky, které tedy nejsou pláci DPH, jsou tímto brzděny ve své vlastní obchodní činnosti. Podívejme se, jak by vypadala obchodní situace bez systému VATMOS. V takovém případě by se podnik musel zaregistrovat jako plátce DPH v každé jednotlivé zemi, kde má zákazníky, což znamená, že by musel zvládat 28 systémů děňových režimů, 28 různých jazyků a pravidel a požadavků. A pak by musel tedy k ceně svého produktu si připočítávat těch 28 různých sazeb DPH, pak by musela vypracovávat daňová prohlášení pro DPH, které se podle jednotlivých členských států možná vypracovávají také v jiné, v jiné době takže by nakonec možná měl situaci, kdyby vlastně každý jednotlivý měsíc musel vypracovat nějaké DPH daňové prohlášení. Co by takový podnik mohl udělat? Buď by se tedy zaregistroval ve Vatmosu, nebo by se tedy zaregistroval v jednotlivě v každé jednotlivé členské zemi, a nebo by se rozhodl raději své zboží neexportovat. A to je přesně to, k čemu dochází. Pokud by tam existoval nějaký práh, Možná by to bylo řešení v rámci elektronických služeb. Došlo k jistým eh, zlepšením, to je pravda, ale pak tady máme stále ještě tři různé Prahy pro eh, odbyt v oblasti 35 000 až 100 000 eur. Takže jakákoliv další harmonizace by tady byla skutečně nápomocná. Pokud by takový práh byl, tak eh, jak se o to snaží komise v oblasti elektronických služeb, tak to by to bylo skutečně asi to nejlepší a nejrychlejší řešení pro vnitřní trh což by znamenalo, že vždy se odvátí DPH. A znamenalo by to také, že by se tím řešily problémy vyhýbání se daňové povinnosti a také problémy s hospodářskou soutěží. Ovšem pro malé podniky to neplatí a to je 3 miliony podnik, to jsou 3 miliony podniků, je to tedy velké množství podniků v Velké Británii. Mnoho podniků tam prostě není zaregistrováno jako pláce DPH, e a my přeci chceme právě podporovat malé a střední podniky. Na druhou stranu si přejeme mít harmonizaci na vnitřním trhu. Takže možná by bylo vhodné zavést jaký, jakýsi mezikrok dříve, než dojde skutečnému dokončení vnitřnímu trhu. Měli bychom tak vnitřní trh, který by nebyl až tak dokonalý, ale na druhou stranu bychom poskytli prostor právě malým podnikům pro to, aby se mohly dále rozvíjet a eh, jak si svou činnost navyšovat, aniž by si museli dělat eh, starosti právě eh, z důvodu DPH, mohli by získávat nové zákazníky. Proto by bylo vhodné zavést evropský práh, například 100 000 eur či více. To by bylo skutečně velká a jasná podpora právě pro malé podniky. Da, Tímto by se tedy skutečně předpisy, které pro ně platí, zjednodušily. Malé podniky momentálně eh, exportují například e-commerce je tady, ale je třeba si skutečně uvědomit, že elektronické obchodování skýtá pro malé podniky právě možnost se jak si uplatnit a rozšířit na vnitřní trhu. Děkujeme. Pokud by se něco takového podařilo, tak by to bylo jistě skvělé. paní nyní, paní Fiatkijeveč, ano já vím, ono se to obtížně vyslovuje to jméno, ale Fiatkijeveč, tak to je to tady správně. Děkuji, děkuji vám za pozvání na toto velice zajímavé slyšení. My jsme polská organizace, Máme 3900 členů, kteří mají dohromady 100 000 zaměstnanců. Eh, existujeme od roku 1999 a od roku 2001 mm, jsme zastoupeni v Bruselu, jsme součástí Business Europe a pak máme své struktury v Polsku. Ráda bych ve své přednášce uvedla zcela konkrétní příklady netarifních překážek, které máme skutečně, které nám vlastně, o kterých nás informovaly samotné podniky za prvé. Zákaz například transportu dopravy minerální vody z Polska do České republiky. V roce 2012 došlo k odkoupení slovenských pramenů. To celé se ovšem stáčí a čerpá na polském území. Je to sice přeshraniční záležitost, ale je to vlastně vzdálenost pouze 500 metrů mezi těma dvěma místy. A na slovenské straně prostě neexistuje infrastruktura pro to, aby se voda mohla čerpat. Certifikáty nám byly přislíbeny předtím, než jsme zakoupili tento pramen, to bylo v prosinci 2014. Pak slovenská vláda změnila ústavu, takže již nebylo možné čerpat slovenskou vodu mimo státní území Slovenské republiky. Takže my jsme ve velice obtížné situaci. Ten podnik, který byl v obtížné situaci, obrátil se na nás a my jsme rozhodli, že je to jednoznačný případ diskriminace ze strany slovenské vlády. Protože tady neposkytla volný pohyb zboží, neposkytla možnost čerpat vodu v zahraničí. V březnu 2015 jsme o tom informovali, že to porušuje článek 34 a 35 a je velmi zajímavé, že v této oblasti existují harmonizované předpisy pro takovou tu ochranu. Není možné zavádět vůbec žádné národní předpisy. A minulý týden jsme byli informováni o tom, že bylo zacháněno řízení o nesplnění povinnosti ze strany komise proti Slovensku. Pro nás je to jednoznačný příklad porušení, e, porušení tedy volného pohybu zboží. Dále služby. E, týká se to například minimálních platů v oblasti dopravy, což Německo zavedlo v roce 2015. Tím zkomplikovalo situaci nejenom polským špeditérům ale veškerým zahraničním spedičním podnikům. Oni musí vyplácet německý minimální plat, pokud jejich vozy projíždí německým územím. E, není sice celé jasné, e, jak to tedy vypadá, zda to spadá do mezinárodního dopravy myslím si, že to bylo zaveno a pak znovu pozastaveno, protože vše nebylo zcela jasné, nebylo přesně jasné, kam to tedy spadá, jak se to řeší a německé strana neměla ani dostatek administrativních kapacit pro to, co se dá uhlídat. Ovšem pro mm, zahraniční podniky to skutečně znamená velké administrativní náklady, museli například písemně informovat německé orgány a to pouze prostřednictvím faktů a v Němčině. 500 tisíc eur peněžních sankcí hrozilo, pokud podnik nesplní tyto nové požadavky. A až 30 tisíc eur byla sankce v případě, že podnik nespolupracuje eh, a například není ochoten se podrobovat kontrolám. Pak bylo nutné poskytovat eh, odpovídající informace, jako například údaje o pracovní době, bankovních účtech a tak dále, což jsou veškeré všechno informace, které eh, bychom by podniky bývali rádi poskytovali ve své mateřštině, ale ne byli nuceni je překládat. Navíc se to týkalo interních manažerských systémů, například systémů mest v jednotlivých podnicích, které byly tímto novým systémem narušeny, protože e, celkové náklady se pak vypočítá, museli vypočítávat různé jiným způsobem, mám tím na mysli na náklady na pracovníka. E, takže muselo se to celé oddělovat, byla základní odměna, část se tedy vypočítávala jiným způsobem. Bylo to skutečně naprosto obtížné, komplikované. A ne německé spediční podniky se takto dostaly do velice nejistý, nejisté situace. E, v podstatě jim hrozilo to, že kontroly budou být prováděny i po dvou letech. Zpětně tedy. Takže uvidíme, jak se situace vyvine, jak zareaguje komise. A dále, zcela stručně, to už tady také padlo, odvětví stavebnictví, ne tarifní překážky v tomto odvětví. Zde dochází k velice podrobným kontrolám, zejména v případě podniků, kteří e, zaměstnávají vyslané pracovníky. I zde v Německu podnik je nucen překládat celou řadu dokumentů, jsou prováděny podrobné kontroly. Vyslaní pracovníci se velmi podrobně kontrolují a pak bod 34 ze zprávy, ten bych rovněž ráda zmínila. Je třeba se ještě pořádně podívat na přeshraniční spolupráci, abychom se vyhnuli snahám o zneužívání v této věci. A ještě stručně k tématu malou obchodu. I zde dochází k negativním trendům a to nejenom v Polsku. Od roku 2012 panuje zákaz pro lékárny, aby e, používali reklamu, to platí například i pro Belgii, například nejenom pro lékárny, ale i pro zubní ordinace. A v Maďarsku je další požadavek, a totiž, že alespoň 20 eh, lékárny musí vlastnit certifikovaný lékárník. Tedy vyvodím závěr. Pro nás je nutné, nezbytně nutné, abychom se ještě podívali na provádění. Dále si rozmysleli, jaké iniciativy mohou být zahájeny pro to, aby vše, co se na vnitřním trhu odehrálo, bylo také v souladu s jeho pravidly. Jsme pro posílení včasných zásahů s tím, že pokud dojde o zahájení řízení o nesplnění povinnosti, tak to je většinou již příliš pozdě. Myslím si, že Evropský parlament by v této věci mohl sehrát velice důležitou roli, mohl by celou záležitost pohnat vpřed a vyslat dobrý podnět k vyjednávání. Děkuji. Poslední řečnice je Esther Lynch z odborové, Evropské odborové konfederace. Děkuji za slovo. Já tady zastupuji Evropskou odborovou konfederaci. Co chceme říci, je jasné. Lidská práva, eh, bezpečnost zdraví a při práce, odborová práva a tak dále. To nemůžeme považovat za netarifní bariéry pro obchod. Jak už řekla řada řečníků, či předřečníků, tato práva vznikla na základě mnoholetého eh, boje a bylo by naprosto nevhodné považovat je tedy, v, zvažovat je nějak v izolaci, tak jak to před chvílí navrhoval pan Dalton. Evropské smlouvy nepovažují vnitřní trh eh, za, eh, za jediný účel, který slouží pouze podnikům. Eh, a měl by zbavit pracovníky všech práv za účelem eh, poskytnutí nějakých služeb či produktů spotřebitelům. Vnitřní trh mimo jiné má podpořit i eh, sociální ekonomiku, která podpoří zaměstnanost a sociální pokrok. To znamená, zaměřujeme se tedy na sociální oblast, ale kromě toho environmentální problémy, boj, proti sociálnímu vyloučení, sociální svobodu a snahu dosažení eh, rovnoprávnosti mezi pohlavími. Důležité je také chránit práva dítěte. Všechny cíle musí sledovat způsobem, který naplňuje Evropskou chartu základních práv. Když tohle to všechno vezme, drži, máme na paměti, tak můžeme eh, dojít k závě, závěru, že není možné vzdát se všech těchto práv eh, pouze proto, abychom dosáhli některých kritérií, eh, které zmiňuje zpravodaj. Samozřejmě některých zlepšení je vždy možné dosáhnout, ale je velmi těžké mít konstruktivní debatu ve chvíli, kdy nám hrozí eh, eh, větší rozšíření, eh, vlastně, tedy kdy nám hrozí vůbec pochybnění minimální mzdy, ohrožení vůbec bezpečnosti a zdraví při práci a tak dále. Například to se, tyhle ty problémy se všechny pojí s tím navrhovaným pasem pro sociální služby. Tak pokud máme nějaké červené linie, které bychom navrhli, abyste zapracovali do své práce. To všechno se pojí se s chartou základních práv. Já vám uvedu příklad. Ehm, já jsem působila v Irském kongresu ehm, odborů, předtím, než jsem začala působit v Evropské odborové konfederaci. My jsme se, eh, nám se podařilo dohodnout se s za zaměstnavateli a s vládou eh, na tom, že budeme vést diskuse v takovém prostředí, které povede k podpoře práv, ale také k lepšímu podnikání. Díky tomu jsme byli schopni dosáhnout um, diskusí o záznamech o, vrat, o pracovní práce, eh, o pracovní době, a když se podíváte například na eh, množství formulářů, které bylo možno vyplnit, tak eh, je, je jasné, že se to dá udělat lépe. Ale každopádně eh, jsme, hm, řekněme, hm, mohli být osočeni z toho, že jsme se dopouštěli gold platingu, ale tam šlo o to, že jsme pracovali jak na té pracovní době, tak na kalkulaci minimální mzdy. Takže pokud byste zvážili v izolaci a abstraktně nějakou nějaký formulář, který, považuje, který je důležitý pro výpočet eh, pracovní doby, tak eh, byste eh, dosáhli závěru, které jsou nekompletní, protože totéž se používá třeba pro výpočet minimální mzdy a to určitě není ani regulace, ani gold plating. Takže tohle je dobrý příklad toho, jak odbory mohou sehrát konstruktivní roli, ale mohou to udělat pouze v případě, kdy je velmi jasné, že to, o čem se diskutuje, je zlepšování a ochrana práv, nikoli jejich e, snižování eh, či úplné zrušení. Děkuji. Děkuji. Přeje si někdo zareagovat? Nějaké konkrétní otázky na tento panel pěti řečníků? Dan a potom Eva, prosím. Tak nejdřív Eva, stručně. Mám otázku na paní Květkovskou. Myslíte si, že tady existují nějaké konkrétní netarifní bariéry a jaké pro nějaké konkrétní části Evropy, jako střední a východní Evropa třeba? odtamtud pocházíte, tak asi máte lepší přehled o té oblasti. Neřekla bych, že to je nějak eh, specifické pro jednotlivé regiony. Ani si nejsem jistá, jestli to je natolik odvětvová záležitost, prostě některé ty věci jsou opravdu průřezové všemi odvětvími. Já bych radši hovořila o důkazech. A teď nemáme tedy žádné důkazy, že existují nějaké regionální netarifní bariéry v některých částech Evropy. Děkuji. Lambert van Nistelrooy, prosím. Just want to ask about this. Děkuji. Já jsem se chtěl pouze zeptat na ten specifický sektor zdravotnictví. Souhlasíme, že lidé mohou jezdit do nemocnic přeshraničně, ale v praxi to vypadá zablokováno například systémy pladeb, ale také z jiných důvodů. Někdy některé, eh, některá léčiva nejsou k dispozici v, některým, v některých státech a tak dále. Řešil toto někdy někdo? Dan Dalton. Thank you, Chair. Um... Ještě Dan Dalton. Eh, pár otázek. Jak toto budeme řešit když ty kompetence, jak jsme říkali, jsou roztříštěny napříč jednotlivými úrovněmi státní zprávy. Pak eh, dnes dopoledne tady byl Mario Monti a on říkal, že v oblasti vynucování je otázka, zda bychom nemohli přesunout určité tyto pravomoci na DG Kompok, kdy bychom to mohli řešit trošku jinak, takže co si o to myslíte? A pak ještě ke kolegyni z odboru mě trošku překvapil tón, vašeho projevu, zejména na začátku, protože netarifní překážky, upřímně řečeno, vás poškozují výrazně a budete mít i méně členů, protože bude méně pracovních míst. A proto mě zaujalo, eh, že to vnímáte jako útok na sebe. Ale on to útok není. Pokud eliminujeme netarifní překážky, budete mít více členů, kteří budou moci eh, více požívat eh, toho členství u vás. Tak, prosím tady teď k těmto dvěma komentářům. Kdokoliv, to je jedno. Eh, já se omlouvám, jestli můj tón byl příliš drsný, to je výsledek letitého vyjednávání se zaměstnavateli. Dejte mi rok nebo dva, jistě budu hovořit uhlazeněji. Ale máte pravdu. Každá firma, která neplní požadavky stěžuje situaci těm, kteří požadavky splňují. Takže to poslední, co chceme my, je nekalá konkurence, to je jasné. A chceme také profitabilní firmy samozřejmě, ale čím profitabilnější firma je, tím je důležitější, aby měli zástupce odboru, aby kolektivně vyjednávali o lepších mzdách. A to bylo to, co jsem chtěla říct. A chtěla jsem říct také to, že je velice složitá diskuse, kde by mohly hrát odbory velice užitečnou roli, v situaci, kdy naše zkušenosti jsou, že ta diskuse velice rychle v podstatě se běhne na cestu redukování práv. Pokud by bylo možné mít i určitou jistotu, že to, co je na stole, není pouze maskovaný útok na práva pracovníků, to by z té diskuse učinilo diskusi na úplně jiné úrovni. Ale bohužel momentálně naši členové si dělají starosti a i samotný ten plagát konecně vypadá, jako kdyby šlo o bezpečnost na ochranu zdraví při práci, ale mě to řekla celá řada lidí. Viděla jste ten plagát, co si o tom myslíte? Takže já si myslím, že nejdůležitější pro mě tady je zdůraznit tomuto výboru obavy pracovníků, že diskuse o netarifních překážkách a to, co je na stole, jsou ve skutečnosti práva zaměstnanců. A pokud bychom od vás mohli slyšet, že nebudou redukována žádná práva pracovníků, že to vůbec není předmětem diskuse, pak by to bylo něco úplně jiného, to by bylo úplně jiné východisko. Ne, já to ale poslancům nemohu dovolit, protože jinak nám předsedkyně výboru EMPL začne nadávat, že jí lezeme na píseček. A proto máme výbor EMPL. Eh, já se omlouvám, já nechci nijak jaksi eh, redukovat to, co říkáte, ale není to úloha tohoto výboru, máme výbor pro zaměstnanost. Andreasi, chcete se na něco zeptat? Ještě budou mluvit dva lidé. Takže, ještě to budou eh, řečníci za komisi a za radu. Nejprve Jürgen Týdě, doufám, že jsem to vyslovila správně, šéf oddělení Services Policy for Consumers a potom Tiade Strobant, Counselor for Economic Affairs eh, z nizozemského předsednictví rady. Takže pan Týdě má slovo. Eh, děkuji. Vyslovila jste to skvěle. Je to složité jméno a vy jste to skvěle zvládla. Děkuji panu Doltnovi a všem ostatním řečníkům dnešního dne, protože nám nabídli hodně informací, které evaluujeme. Některé věci víme, ale zbytek přehodnotíme. Dovolte mi tři obecné poznámky. Dejte mi, když dovolíte, třeba takových 8 minut. Za prvé, zaznělo zde hodně informací o možných překážkách. Zde v parlamentu to musíte zhodnotit a musíte zvážit otázky jako požární bezpečnost, ochrana pracovníků, ochrana spotřebitelů. Pokud by tato zpráva eh, měla přinášet nějakou eh, přidanou hodnotu pro každý členský stát a podobu, tu hodnotu v tom, že jednotný trh představuje přidanou hodnotu, to by pomohlo, protože členské státy se snaží vystoupit z krize, snažíme se zlepšovat, ale zatím to ne, úplně nezvládáme. Jednotný trh ale pomáhá každému jednotlivému členskému státu a to je něco, co už členské státy začínají chápat ale tato diskuse by tomu ještě mohla, myslím, pomoci. Nejde pouze o překonávání překážek, jde o vlastní zájem členských států, aby věci fungovaly. Ale buďme praktičtější. Eh, zaměřím se na tři věci. Informace a vynucování pravidel. Eh, hodně toho na toto téma zaznělo. Řeklo se, že informace musí být eh, k dispozici, že jsou zatím roztříštěné a já bych rád zdůraznil jeden projekt, který máme, který se objevuje ve strategiích, ale kde práce ještě pokračují. A to je tzv. Digital Single Gateway, jednotná digitální brána. Buďme praktičtí. E, podívejme se třeba na sektor stavebnictví. Když potřebujete vědět něco o kvalifikacích, potřebujete vědět něco o službách poskytovaných a potřebujete něco vědět o produktu e, té, to, té výstavby. A na to potřebujete tři portály. A to je nesmysl protože jde o to tyto portály združit. Neměl by to být jednotný evropský portál, máme 28 členských států, ale potřebujeme daleko více synergií, abychom zvýšili dostupnost informací. To se v té strategii zmiňuje, ale myslím si, že ta myšlenka digitální jednotné brány může tuto myšlenku posunout ještě dál. Byla by to úžasná, byl by to úžasný úspěch združit členské státy, ale združit i zboží a služby. E, lidé se nechtějí dívat na různé webové stránky, chtějí jednotné místo. A e, podobné to je s elektronickými procedurami. Podle směrnice o službách máme jednotné kontaktní místo. E, zde máme určité problémy s vynucováním plnění tohoto pravidla. Od komise některé členské státy dostaly poměrně ostré dopisy, ale někteří z nich přesto říkají, že elektronická procedura e, nemá smysl, když nabízíme spotřebitelům fax. A to není v zájmu spotřebitelů. Nemůžete říct lidem, buďte elektroničtí, ale když půjde o dodržování pravidel, musíte poslat fax. To je skutečně krátkozraké, takže elektronické postupy jsou realitou, která přichází a přijde a my na to musíme dále pracovat. A stejné to je s kontaktními místy. Možná by nebylo špatné mít jednotné kontaktní místo jak pro zboží, tak pro služby, to je velice důležité. A je potřeba trošku zatlačit i na elektronické procedury. Například se tady vůbec nezmínilo nařízení EIDAS o elektronické identifikaci a elektronických podpisech, to je velice důležitá součást naší legislativy, členské státy to mají, ale nikdo to neimplementuje. Za další povědomí. Někdo tady zmínil otázku vzájemného uznávání. Všichni víme, že máme k dispozici spoustu pravidel pro zboží, a Vzájemné uznávání eh, co do legálního, co do právního rámce už eh, existuje, ale nefunguje. Řeklo se, že je potřeba v praxi dělat více v tomto ohledu a vidíme zde různé prvky eh, tohoto, ale povědomí i mezinárodními orgány, co to vlastně znamená to vzájemné uznávání. Ono to není jenom nějaký abstraktní pojem právníků, jako jsem já, nebo něco takového lidí, kteří jenom rádi píší články, ale je to každodenní realita, je potřeba ji propracovat a zavést ji do legislativy. To je velice relevantní. Co se týká služeb, zde máme rámec pro profesionální kvalify, pro odborné kvalifikace. Co se týká služeb obeč, obecně a směrnice o službách, to je poměrně složité téma, protože mnoho lidí si myslí, že se to míchá jaksi s principem země původu a to je debata, které parlament už čelil a teď ji čelíme my. Takže v rámci strategie pro jednotný trh jsme zašli o něco dále než pouze zvyšování povědomí. A je zde myšlenka pasu pro služby, která by měla pomoci eh, firmám této každodenní realitě čelit. Je potřeba zaměřit se na regulační prostředí a to bude debata, asi ne v této zprávě, ale v nějaké zprávě rozhodně, která se také připravuje už momentálně a tolik tedy k vzájemnému uznávání. A co se týká vynucování plnění pravidel, tedy takzvaného enforcementu, rád jsem slyšel, že to není jen něco pro komisi, ale také pro členské státy. To mě velmi potěšilo. Zmínil se tu Solvit, to je velice praktický nástroj, který organizují členské státy vidíme, že koordinátoři Solvit v členských státech združují materiály, mají trošku tendenci přesouvat ten materiál pouze na komisi. Ale upřímně řečeno, oni by si spolu měli sednout a měli by to vyřešit sami, protože tady jde skutečně o každodenní implementaci. Pravidla už existují a my si děláme trošku obavy, že Solvit na nás tlačí velkou agendu, ale Solvit by měl fungovat, tak by to být nemělo a materiálu mají k dispozici opravdu hodně. Jde také o to na ministerstvech eh, podporovat, aby lidé, kteří mají na starosti jednotný trh, dělali víc práce. A samozřejmě to je spousta interních diskusí, ale je to práce členských států, to není práce komise. Komise se touto problematikou zabývá a kdykoliv se tím začneme zabývat, tak je to velice složitá debata. Standardy v Německu a mnoho dalších případů. Souhlasím s mnoha tady předřečníky. Proces o porušení pravidel to je skutečně poslední krok, pak to začíná být opravdu drsná konfrontace. Nevím, možná bychom mohli mít nějaký pilotní systém v Evropě, kde v oblasti služeb alespoň řešíme velkou většinu problémů. Členské státy jsou velmi reaktivní, a je to takový neformální mechanismus, který nám skutečně hodně pomáhá. Jedna věc, kterou bych vám chtěl sdělit, nevím, jestli je to nejlepší na tomto foru nebo jinde, eh, v oblasti zboží, pokud jde o vymáhání, pro, eh, vymáhání práva, máme jeden nástroj, který je velice užitečný, a to jsou takzvané Sea Draft Regulations ale v oblasti služeb to nemáme. Říkáme tomu notifikační procedura. A e, je to škoda, protože když se podíváte na ty finální e, zákony, tak národní parlamenty to přijmou a pak vůbec nevědí, že jsou nějaké problémy a pak už se to nedá změnit. Takže co se týká praktické implementace, praktického plnění v terénu, my chceme měnit změnit notifikační proceduru podle směrnice o službách. Nechceme směrnici o službách znovu projednávat, ale chceme do budoucna návrh legislativy vidět a ve službách tomu tak není a je to velký problém. Eh, služby informační společnosti něco málo máme, ale moc to nefunguje. A jako poslední bych chtěl zmínit, že jsme slyšeli hodně o spotřebitelích a pracov, pr, pracovnicích a doufejme, že jednotný trh bude vnímán jako přidaná hodnota. Geoblocking je pro nás velký problém. Co se týká pracovníků. Eh, ten pas služeb, to je něco, co, eh, kde asi budeme muset přeskoumat legální prostředí, ale ne vysílání pracovníků. Vysílání pracovníků je pro předsedu Junkra velice důležitá věc, ale, eh, ale pas služeb není něco, co by mělo pozměňovat směrnici o vysílání pracovníků a budeme rádi samozřejmě za to, když i odbory budou, se budou angažovat v diskusích na toto téma. Eh, děkuji vám za slovo, vím, že jsem trošku přetáhl, ale snad mi to prominete. Um, and just before, um, I invite... Děkuji. Dříve než Nyní poprosím zástupce nizozemského předsednictví, aby vystoupil, tak by se ráda vrátila k tomu, co jste řekl o jednotných kontaktních místech a jaké dobré by bylo, kdyby poskytovali jasné informace o právech a povinnosti v předhraničním obchodu. Neboť právě o to jde. To je vlastně hlavním důvodem existence těchto jednotných kontaktních míst. U nás na výboru jsme si dělali velké starosti. Před Vánoci jsme dostali zprávu o elektronickém obchodování kde se právě hodnotila ta jednotná kontaktní místa v členských státech a já jsem poprosila nizozemské předsednictví, aby nemohli pozvat Eurocommerce, aby přesně tu též přednášku přenesli na radě pro členy rady, pro ty odpovídající ministry, aby přesně věděli, kde je třeba co vylepšit. Proto bych vám tady ráda položila tuto otázku dříve než vy se ujmete slova. Mohli byste vypracovat nějaké srovnání kvality jednotlivých kontaktních míst a možná pak předat eh, tyto informace členským státům, neboť vy odpovídáte, vy, vy máte v kompetenci jednotná kontaktní místa a jejich práci. Takže prosím, kdybyste mohu poznámku mohl tedy přetlumočit dále. A nyní vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hned vám zodpovím na váš dotaz. Ano, kvalita jednotlivých kontaktních míst, to je něco, čemu dáváme, přikládáme skutečně velkou váhu. A víme, že se tomu musíme věnovat eh, více. Posílení a prohloubení vnitřního trhu je něco, co leží na srdci nizozemskému předsednictví. A proto bych já jako zástupce nizozemského předsednictví vám chtěl poděkovat za to, že jste nás pozvali na slyšení o tarifních překážkách. Vnitřní trh jistě bude jednou z našich priorit a já doufám, že během příštích šesti měsíců dosáhneme pokroku. My jsme předsednictví převzali v jakési přechodné době, kdy se připravuje relativně velice málo právních předpisů. Proto chceme tuto dobu využít k tomu, abychom optimalizovali stávající procesy a také návrhy v oblasti strategie pro střední trh. Abychom tedy strategii pro vnitřní trh eh, dopracovali dál, jak z hlediska technického, tak z hlediska politického. Bude to také předmětem únorové rady v Bruselu. Eh, dojde k vypracování odpovědajících závěrů, které se budou opírat o výsledky předchozích předsednictví. Děkuji tedy i za práci lucemburskému předsednictví. Rada pro hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost eh, předložila velice dobré návrhy. Nezapomínejme, že v prosinci 2015 přijala Evropská rada závěry, ve kterých upozorňuje na ambiciozní realizaci, či požaduje ambiciozní provádění cestovní mapy pro strategii pro vnitřní trh. Z tohoto pohledu je pro nás velmi zajímavé, že zde dnes můžeme být a vyslechnout si názory expertů a hospodářských subjektů, jakož i názory poslanců. Bereme je všechny na vědomí a zohledníme je. Jsme velice potěšeni, že spolupracujeme s parlamentem, těšíme se na další další společnou práci, jak s celým parlamentem, tak s vaším výborem, zejména s ohledy na zprávy, který dnes zpracovává pan Dalton, praní Komi a pan Stýr. Jistě víte, že náš minister hospodářství navštíví váš výbor 25. ledna a představí vám detailně priority nizozemského předsednictví v oblasti konkurenceschopnosti a růstu a rád zodpoví veškeré vaše otázky. Byl velmi potěšen, že se mohl v říjnu ve, Stražbu, ve Štrasburku setkat s některými členy vašeho výboru a nyní se již těší na lednovou schůzku s celým vaším výborem. E, pokud dovolíte, tímto bych své vyjádření ukončil. Chtěl jsem mít stručný, proto abychom měli více času pro diskusy a také, aby zůstal čas, dost času pro diskusy s panem ministrem, který vás navštíví koncem ledna. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Přeje si ještě někdo k tomu na závěr něco říci? Andreas Schwab, prosím. I would like, I mean, I would like to be short. Budu Budu stručný. Děkuji za to, že jste pozvali všechny tyto zajímavé řečníky. Bylo to opravdu zajímavé vyslechnout si všechny jejich eh, eh, příspěvky. Eh, s dánskou kolegyní jsme se setkali už před sedmi lety poprvé a tenkrát jsme se bavili v podstatě o stejných věcech. Od té doby se nic nezměnilo. A Mm, je možné, že prostě od té doby jsem na některé věci zapomněl, za to se skoro stydím, ale je to prostě tak. Takže každopádně přebíráme iniciativu a budeme na tom dále pracovat. My samozřejmě očekáváme, že komise předloží směrnici o um, oznamování i pro podniky. ale bohužel to nevyřeší všechny problémy. Zlepší to přehled, tak jak to máme tedy s trhem eh, se zbožím. Tam například oznamování máme, ale stejně ty problémy tam jsou víceméně stejné. Takže měli bychom se zamýšlet nad tím, co říkal pan Monty. Co můžeme dělat? Pomalu, krok za krokem. Můžeme vyzývat komisi k tomu, aby jednala v jiných oblastech, například prostřednictvím rozhodnutí, což komise udělat může, nebo jsou i jiné postupy, například to, o čem hovořila polská kolegyně když eh, eh, komise uzavře tento příklad o minimální mzdě v přepravě, tak většina těch podniků už prostě ukončí své podnikání, protože bylo příliš těžké pro ně překonat eh, období, které komise potřebuje pro to, aby celý případ vyhodnotila. Ono to v podstatě vede k otázce, jak můžeme v budoucnu toto všechno omezit Vezměme si třeba ten německý příklad ehm, v té dopravní oblasti. Většina eh, lidí si myslí, že to tedy potřebuje z, z pohledu sociální, ale my to vnímáme třeba z perspektivy vnitřního trhu a je to rozporuplné. Ty sociální věci se prostě musí potom řešit jinde a jinak. Na závěr bych tedy řekl, že potřebujeme větší harmonizaci. Tam, kde něco máme, to musíme udělat kompletně a potom ten zbytek nechat na členských státech úplně. Ale nemůžeme prostě takhle něco eh, zkoušet trošku sladit a moc eh, nedostatečně, protože eh, všichni ti lidé, lidé, kteří se tím zabývají, tak tomu potom nerozumí a je to špatné pro nás, pro všechny. A určitě to potřebuje více práce. Já každopádně rád přispěju k práci zpravodaje a spolu, stínových zpravodajů. To je jediné, co můžu udělat a těším se na tuto spolupráci. Děkuji. Eh, má k tomu něco na závěr Dan? Mm, já bych rád poděkoval všem našim odborníkům za to, že mezi nás přišli. Byla to zajímavá rozprava. Já si myslím, že skvělé, že o těch věcech nyní hovoříme, protože tím, že o nich hovoříme, upozorňujeme na, na všechny tyhle ty problémy, je samozřejmě důležité mít nějaké nediskriminační cíle a sledovat je. Takhle identifikace těch problémů a diskutování o nich, to je dobrý pokrok. Zástupce rady, mnohokrát děkuji za váš příspěvek. Ale teď otázka je, jestli členské státy opravdu eh, to takhle dělají, jak se o tom hovořil vy. My, eh, nám jde o to, abychom právě eh, vyvinuli určitý tlak na členské státy, aby se tím opravdu řídili. My prostě ničeho nedosáhneme, pokud členské státy se do toho sami nezapojí. Takže tolik z mé strany a mnohokrát děkuji za to, že jste přišli. Děkuji mnohokrát. Já ještě nechám takový poslední myšlenku na radu. Eh, prosím vás, nenechejte nedovolte příště už eh, ministrům, aby hovořili o těchto eh, věcech úplně na konci roku. Jo? Potřebujeme na to zřejmě trošku víc času. Nyní nás ještě čeká prezentace návrhu zprávy Dana Doltna přesně k tomuto tématu, takže přejdeme hned k tomu. Thank you, Vicky. I guess uh, we've already talked at length about this, so I'll, I'll be very brief. Uh, the hearing obviously has been a useful beginning to the discussion. Děkuji. Klíčovou věc, kterou tady chci říct, je, že cíl této zprávy je trošku jiný než cíl zprávy Láry Komi já s Larou uh, úzce spolupracuji, abych se ty naše zprávy nějak nepřeklívaly. Ve chvíli, kdy se to překrývá, tak se prostě to rozhodíme, tak aby um, tam nedošlo k duplikování. Netarifní bariéry to není nějaká strategie, tady jde spíše o to, jak my mezi sebou v Evropské unii řešíme eh, to, co v jiném kontextu můžeme popsat jako obchodní spor. Takže jak řešíme eh, oznamování, eh, prosazování řízení pro porušení eh, pravidel a také monitorování kroků, které mají za účel napravu těchto problémů. Důležitá věc, na kterou eh, upozorňuji, je potřeba politického vedení. Eh, politické vedení musí prostě pochopit, že tohle to není jenom nějaká, nějaký takový dodatečná nástavba, ale že to je něco, co je opravdu nezbytně nutné, na, na co potřebujeme mít jasné zásady a eh, pravidla. Takže všeobecně těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Bohužel už jich tady mnoho nezbylo Nevím, jestli to znamená, že mi dávají úplně volnou ruku. A každopádně se tedy těším na spolupráci s nimi a také se na spolupráci s Larou ohledně jejich zprávy a eh, také se těším, jak pokročíme eh, ku předu vůbec v práci na jednotném trhu. Eva, Eva Paunová. Um, Děkuji paní předsedkyně a opět zastupuji pana Rozatyho. Jeho jménem bych ráda přivítala zprávu Dana Daltna, kterou stínový zpravodaj považuje za dobrý základ pro diskusy zbylých, o zbylých překážkách a bariérách na jednotném trhu. A obecně to eh, za EPP říkáme, že sdílíme to celkové hodnocení v této zprávě. Dovolte mi pár obecných komentářů. Stínový zpravodaj je přesvědčen, že pan zpravodaj správně uvádí, že bez ohledu na odstranění formálních tarifních bariér, svobodný pohyb zboží a služeb v EU je stále blokován mnoha netarifními překážkami, například technickými standardy a nebo různými administrativními požadavky, většinou na mezinárodní úrovni. A tyto bariéry znamenají dodatečné transakční náklady, které nesou evropské společnosti a znamenají v podstatě takové dodatečné zdanění obchodu uvnitř EU. E, zároveň tyto netarifní bariéry e, často pocházejí z diferenciovaného chápání věci státních zpráv na různé úrovni v členských státech ale většinou jsou to otázky horizontální, ale hospodářsky naprosto neopodstatnitelné jak jsme také slyšeli od jednotlivých řečníků během slyšení, eh, existence netarifních bariér je škodlivá zejména pro malé a střední podniky, protože jsou tyto vystaveny dodatečnému tlaku a tím vlastně se snižuje objem obchodu uvnitř EU. Proto bychom měli cílit, měli se snažit tlačit na komisi, aby tyto neopodstatněné netarifní bariéry byly co nejrychleji odstraněny. Eh, pan Rozáty obecně za to podporuje návrhy pana zpravodaje pro podnikání různých opatření na eliminaci těchto netarifních bariér. Konkrétně za to jsou tři body, které by rád zdůraznil. Za prvé, posílení vymáhání jednotlivých zákonů v EU a jejich rychlou transpozici na národní úroveň. Za druhé by to bylo eliminování redundantní regulace na úrovni EU a za třetí vyzvání členských států k tomu, aby přestali s goldplatingem. Eh, specifičtěji k jednotlivým sektorům. V oblasti trhu služeb nejškodlivější netarifní bariéry jsou různá pravidla technických standardů a, pravidla konformity. V tento ohledu by pan Rozáty rád zdůraznil důležitost vzájemného uznávání v rámci obchodu se zbožím v EU a tím pádem bychom rádi vyzvali komisi a členské státy, aby implementovali principy vzájemného uznávání všeobecněji a konzistentněji. Co se týká trhu služeb, zde je celá řada možností, které už dnes existují pro eliminaci jednotlivých překážek a diskriminačních praktik, které poškozují obchod v oblasti služeb mezi členskými státy. Asi to nejškodlivější Tady je mimo jiné například restrikce v oblasti eh, odborných služeb, zavádění různých národních, pracovních a sociálních standardů pro zahraniční dodavatele, nepřístupnost veřejných zakázek a tak dále. To znamená, stávající segmentace evropského trhu se službami eh, výrazně omezuje mezinárodní konkurenceschopnost evropských služeb. A na závěr Náš stínový zpravodaj souhlasí s panem zpravodajem, že komplexní přehled netarifních bariér je naprosto zásadní a takovýto přehled by měl zahrnovat i hodnocení negativních dopadů na růst a pracovní místa v Evropě a bude potřeba vyzvat komisi k tomu, aby takovýto průzkum podnikla a představila jeho výsledky Evropskému parlamentu. Dál, jak už jsem řekla, jednotný trh a tento projekt musí být dotažen do konce. Proto bychom rádi požádali komisi, aby co nejnaléhavěji tento systém vymáhání jednotlivé, eh, jednotlivých legislativních opatření na úrovni EU posílala tak, aby firmy a spotřebitelé mohli co nejdříve začít požívat neomezený obchod se zbožím a služeb. A to jsou v podstatě veškeré komentáře pana Rozatyho k dnešnímu dni. Jsem si jistá, že ostatní kolegové, já a náš stínový zpravodaj s vámi budeme konstruktivně spolupracovat na celém tomto procesu, budeme překládat pozměňovací návrhy a budeme neustále v kontaktu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Sergio Gutierrez za socialisté demokraty. Sí, gracias, eh, presidenta. Sustituyo en este... Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, v této debatě zastupoval svou kolegyni Kristel, která má momentální i nepovinnosti mimo parlament. Omlouvá se panu zpravodaji za to, že dnes nemohla být na zasedání našeho výboru. S velkou částí toho, co řekl pan zpravodaj, souhlasíme a chtěl bych mu také velmi poděkovat za jeho zprávu. Jistě i my jsme toho názoru, že fungování vnitřního trhu je třeba ještě dále vylepšovat, že je to nutné. A je třeba pravidelně hodnotit pokroky, ke kterým došlo v oblasti fungování vnitřního trhu. V posledních desítkách let se podařilo odstranit celou řadu celních překážek, ale je třeba konstatovat, že i nadále na vnitřním trhu přetrvávají další překážky, které zabraňují jemu, jeho dokonalému fungování a proto jsou mnozí toho názoru, že tyto neospravedlnitelné překážky je třeba nutně odstranit. Proto předložíme několik návrhů. V zásadě souhlasíme s obsahem a s cíly zprávy. Spravodaj, stejně tak jako komise, hovoří zejména o vzájemném uznávání, proto, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu. My jako socialistická frakce jsme toho názoru, že vzájemné uznávání nestačí, alespoň v té podobě, v jaké dnes existuje. Je třeba, aby došlo také k harmonizaci, aby komunitární politika Evropské unie použila lepší nástroje, které zná, než je spolupráce mezi členskými státy či vzájemné uznávání. Například je možné využít eh, jiné nástroje, které jsou lepší než vzájemné uznávání. Zároveň by mělo jít také jakési národní důkazy, což by ovšem vedlo k dodatečným nákladům pro podnikatele a to není dobré. Některé oblasti harmonizovány již jsou, některé ne a z tohoto důvodu máme několik doporučení. Za prvé, v rámci prvních etap legislativní Mělo by se tedy pracovat na prvních etapách legislativního postupu, tedy mělo by to být nějaká registrace, která bude jednotná a snadná. Komise ještě snaží o lepší provádění, vydala pokyny pro lepší provádění, ale takovéto pokyny by měla vypracovávat v budoucnosti častěji. Některé prvky této zprávy my jako socialistická frakce nechápeme zcela a proto si vyžádáme další vysvětlení od pana zpravodaje. Například, co myslí pan zpravodaj u odstavce 30, když jde o to zakázat jisté oblasti netarifní překážky dále by se neměly směřovat s dalšími legitimními požadavky a nelegitimními požadavkami pracujících. A není možné zcela odstranit celní tady překážky, protože v členských státech jsou různé administrativní struktury, protože je třeba se soustředit na oblasti, kde je možné učinit něco konkrétního a kde je třeba zajistit jasné výhody pro společnost. Neměli bychom využívat tuto debatu jako argument pro deregulaci jako takovou, což je trend, který v poslední době pozorujeme i v evropských institucích. Často se zaměňuje regulace či deregulace s lepším fungováním úřadů, či s tím, že jste znahá odbourávat byrokracii a tím vytvářet růst. Proto je třeba si ujasnit, co je regulace, co je deregulace, co je ochrana a jak je možné zlepšit fungování vnitřního trhu. Toto musíme jasně vymezit od deregulace od trhu. Odstavec 26 přepracovávání předpisů v oblasti profesních kvalifikací. To se zde opětovně doporučuji. Nevíme, zda jde o přepracování právních předpisů, anebo zda to má být doporučení pro to, aby se předpisy lépe prováděly. Nemyslíme si, že by bylo smysluplné podle směrnice o profesních kvalifikacích zde ještě zavádět něco dalšího v oblasti kvalifikací. Myslíme si naopak, že by bylo důležité, aby se směrnice prováděla lépe. Dále důvěrné vztahy mezi členskými státy, to je samozřejmě taková první podmínka pro to, aby ten vnitřní trh skutečně fungoval. A v tomto smyslu doufáme, že pan zpravodaj eh, bude moci se socialistickou frakcí dobře spolupracovat tak, abychom dosáhli našeho cíle a totiž vytvoření co možná nejlepší zprávy, která se opře o co možná nejširší konsenzus. Děkuji. Děkuji vám za komentář a vím, že je čtvrtek odpoledne a všichni potřebují jet zpátky do volebních okrsků. Dané, chceš to ještě okomentovat? Ano, jenom bych řekl, že děkuji za obě tato vystoupení. E, naprosto souhlasím s většinou, co zaznělo od obou kolegů, jenom bych se možná dotknul pár těch e, obav, dejme tomu, které socialisté mají. My jsme to slyšeli předtím v těch e, příspěvcích na slyšení. Není mým záměrem vůbec řešit práva pracu, pracovníků nebo jejich eh, ochranu nebo něco takového. Já se myslím dost jasně už na začátku řekl, že netarifní bariéry jsou věci, které jsou neproporcionální, jsou diskriminační a nesplňují eh, cíle veřejné politiky. A práva pracujících a související legislativa to nejsou netarifní překážky. Takže to není něco, co bych tady řešil. Beru na vědomí to, co jste říkali o tom rozsahu. Eh, původně ta zpráva byla o dost delší, ale vzhledem k omezením jsem toho musel trošku vyškrtnout a tím pádem tam budu věci vracet v pozměňovacích návrzích. A mm, zkrátka to, na co se snažím dosáhnout těmi netarifními bariérami, ta neregulace nebo deregulace, o tom vlastně ani moc nemluvím, ale mluvím o té regulaci, která je navržená konkrétně, aby zabránila cizímu zboží v přístupu k nám. Takže některé členské státy zkrátka mají legislativu, která má zabraňovat zboží z jiných států, aby se k ním dostalo a to je špatně. Doufám, že tím odstraním určité obavy vás socialistů, ale samozřejmě jsem připraven pracovat se všemi a doufám, že dosáhneme pozice, kterou všichni nakonec budou moci podpořit. A zkrátka těším se na další spolupráci. Eh, děkuji vám mnohokrát. Tím pádem můžeme schůzi eh, uzavřít. Uvidíme se příští týden ve Štrasburku. Děkuji za pozornost.